Bien, mes chers collègues, j'ouvre. Vážení kolegové, zahajuji naše zasedání, které vlastně navazuje na naše včerejší zasedání. Dnes dopoledne chceme probrat přípravu revize víceletého finančního rámce na období 2014 eh, až 2020. Chtěl bych přivítat eh, všechny kteří se účastní tohoto slyšení o výhledech na evropský rozpočet v druhé polovině eh, období víceletého finančního rámce. Máme tady skup, monitorovací skupinu v různých částech. Cílem tohoto slyšení je obecně se zamýšlet nad potřebami a požadavky na revizi v polovině období. Dnešní naše úvahy také budou inspirovat zprávu, kterou vypracovává pan Olbrecht a paní Tomas a která bude 25. dubna prezentována eh, na zasedání výboru. A prosím, přivítejme pana Jose Manuela Fernandeze, který včera dostal MEP Award za rok 2015 pro ekonomickou a finanční oblast poprvé člen rozpočtového výboru je takto uznán od svých kolegů. Je to poděkování za vynikající práci, kterou v roce 2015, ale řekněme zejména v roce 2015, odvedl pan Fernández, protože byl spravodajem a spoluspravodajem eh, pro eh, zprávu o EFSI a také byl eh, všeobecným spravodajem pro rozpočet na rok 2017, takže prosím, všichni mu zatleskáme. No, můžeme mít potlesk ve stoje, budete-li si přát. V každém případě je to uznání, které dělá radost celému rozpočtovému výboru. A já teď dám slovo našim dvěma zpravodajům, kteří uvedou eh, naše dnešní dopoledne. Kdo, prosím, začne? Pan Olbricht? Pokud jde o problémy eh, zastoupení genderového v rozpočtu, tak to jsme se rozhodli že eh, ta menšina, to jsem, do které patřím já, začne. Ale, jak říkám, pracujeme společně a je to společná práce, která je velmi důležitá nejen pro nás, ale také pro eh, celý parlament i pro celou EU, protože jde o tuto revizi v polovině období. A když dovolíte, já teď změním jazyk a budu mluvit anglicky. Já si myslím, že co je důležité, je nejenom obsah, ale také jazyk. My e, jako zástupci rozpočtového výboru jako zpravodaj jsme začali pracovat na povinném mm, přeskumu v polovině období, vizi a snažíme se um, otevřít ten postup, aniž bychom čekali na postoj komise. Je to první krok, ten první krok patří komise, komise by měla začít návrhem, pak by to šlo do rady, do parlamentu a my máme právo říci ano nebo ne. My jako rozpočtový výbor, ale jsme nechtěli čekat a chtěli jsme provokovat seriózní diskusy o druhé části MFF, VFR, víceletého finančního rámce. Není náhodou, že v našich dokumentech používáme slovo revize, přeskum, a komise používá výraz review versus revision. Takže to je politický rozdíl a proto bude zajímavé vyslechnout naše řečníky, protože hlavní prvek je no, takzvaný review, ale je, je co, co závěry, když budeme mít review, revizi, budeme chápat situaci MFF, pak je otázka, zda je třeba něco měnit, anebo to může fungovat až do konce. Po první analýze monitorovacích setkání doufejme, že i po dnešním setkání, až budeme znát situaci, je naléhavé měnit věci, některé prvky nečekat. Proto používáme revize. Revision, výraz revision, to znamená něco změnit, um, na, e, na léta 17, 19, 20 a pro příští perspektivu. Takže od našich expertů nás zajímá, co si myslí podle situace dnes co by se mělo změnit MFF do konce období a co by se mělo změnit systémově po roce 2020. Mm, to jenom, abych vysvětlil naši filozofii, náš způsob práce, že se nebudeme vyhýbat hm, revizím, review, ale neskončíme tím, půjdeme o krok dál, protože si myslíme, že po všech těch analýzách, které máme, je to naprosto urgentní. Proto se těšíme na e, to, co vy si myslíte o MFF, jaká je perspektiva pro druhou část MFF, toho současného, co by se mělo změnit, co by se mělo korigovat naléhavě, co by se mělo měnit dlouhodobě systémově. Děkuji. E, děkuji a prosím paní Tomá. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi ráda, že se toto slyšení koná, protože je to vlastně poté, co jsme za poslední tři roky probírali vlastně všechny, tak bych řekla, trochu obtížné okruhy. A teď se dostáváme k té pasáži, která vlastně rozhodne o tom, co bude nejdůležitější v tomto víceletém finančním rámci. Musíme se vrátit ke zdrojům. V roce 2013, když parlament odhlasoval víceletý finanční rámec, můžeme říci, aniž bychom přeháněli, že to udělal opravdu vlastně tak trochu eh, nerad eh, proti vlastní vůli a byl to rozpočet, eh, který byl v nižší výši než v předchozím období a to přesto, že se do EU vlastně přidal další členský stát, byla požadována flexibilita a byla tady také e, stále větší a větší e, velmi dokonce převládající e, úloha ze strany příspěvku členských států na úkor vlastních zdrojů. A konec konců to do velké míry um, ovlivňovalo celé jednání v Bruselu. A parlament se domníval, že věci by se měly změnit. Přesto tedy byl tento rozpočet schválen. V článku 2 tohoto víceletého finančního rámce eh, je právě uvedena možnost, že se v polovině období bude revidovat tento víceletý finanční rámec. Eh, že eh, například eh, je tady víc skupina na vysoké úrovni, což znamená spíše určitá koordinace než co jiného. I tam, že se budou zvažovat otázky vlastních zdrojů a pak je tady také nástroj flexibility. Čili byly tady určitá pozitiva, ale přesto musím říci, že to bylo tak trošičku uh, neochotně, co to parlament schválilo. No a teď právě jsme dospěli k té revizi v polovině období a já mohu říci, že ve smlouvě je článek 311, který říká, že eh, Evropská unie musí mít prostředky na svou politiku. A teď zní otázka, zda dnes má unie skutečně prostředky na svoje politiky. V rámci víceletého finančního rámce 2014 až 2020 máme řadu priorit, které jsou stále aktuální. Otázka růstu a zaměstnanosti. Například to rozhodně nijak se nemění, je to stále nebo snad dokonce i více priorita, než to bylo dříve. Dále je tady ten nástroj pro investice, EFSI. To všechno je stále aktuální, ale k tomu se přidaly další priority, které v mezidobí přibyly, eh, které se týkají právě ehm, vytvoření tohoto investičního nástroje, ale pak je tady také řecká krize, krize eh, migrační a eh, řekla bych dokonce jedna krize za druhou přicházejí. Tím vznikají nové priority pro Evropskou unii. A i přes tyto krize my zjistáváme prostě v rozpočtové situaci, která se vůbec nemění. A já bych tedy řekla, že prostě Evropská unie v dnešní době nemá dost prostředků na své politiky. Po přeskumu uvidíme, co se objeví eh, ve zprávě, ale řekla bych tady společně s panem Olbrichtem, že my se přikláníme velmi výrazně k tomu, že po této revizi musí dojít k nezbytné eh, změně. A paní Georgieva eh, za Evropskou komisi nerada vyslovuje takové slovo, jako je změna či revize, ale my jí chceme navrhnout, aby se opravdu věci pohnuly. Takže jako první bod, myslíme si, že tato revize je bezesporu nutná. Otázka samozřejmě zní, které věci se budou revidovat. A na toto téma bude probíhat po celé tyto týdny velmi intenzivní diskuse. Eh, půjde jistě o nástroj flexibility, ale také půjde o ty stropy. A do budoucna půjde o vůbec celý princip protože já bych řekla, že několik základních principů rozpočtové politiky zůstává jaksi stranou. První princip je jednota rozpočtu. Na to se zapomíná. Při používání, při plnění rozpočtu se stále více a více externalizuje, o tom jsme včera diskutovali. Ale já nechci hovořit příliš dlouho, protože dnes ještě nepředstavujeme naši zprávu, která ostatně ještě není hotová. Já jsem jen chtěla uvést některé aspekty, které nám připadají důležité již nyní v této diskusi. Tím spíše, že eh, toto slyšení vlastně tak trošku završuje zkoumání všech těch eh, okruhů, které bych nazvala problematickými a které vedly ke změnám v rozpočtu, a to výrazným změnám Mm, použití nástroje flexibility, protože eh, to dává prostor pro externalizaci rozpočtu. A pak jsou tady některé priority, které už vlastně byly eh, sníženy, protože bylo potřeba to přesunout na jiné priority. A to ani nehovořím o iniciativě pro mladé, kde je také třeba vytvářet prostředky v členských státech a my vlastně vidíme, že tady nejsou e, prostředky na závazky v roce 2017 e, a přitom právě parlament se domníval, že zrovna toto by mělo rozhodně být v rukách e, parlamentu. Vždyť to je podle každého priorita otázka nezaměstnanosti mladých tak abych tak řekla, to je vlastně takové zadání, které jsme svěřili našim hostům na dnešní slyšení, abychom měli trošku globálnější pohled, abychom měli také pohled zvnějšku na náš rozpočet. A já bych ráda vyjádřila přání, aby to bylo, aby to znělo otevřeně, přísně, odvážně abychom měli jasný eh, pohled na to, jak se věci mají. A samozřejmě celý ten soubor otázek jako rozpočtové priority, vlastní zdroje eh, a další otázky, všechny ty otázky, které by mohly vést k hlubokému zamyšlení eh, na téma ambiciozních politik. Tak, jak to odpovídá politickým potřebám Unie. Tolik tedy z mé strany na úvod, pane předsedo, a já se velice těším na vystoupení našich hostů. Děkuji. Děkuji oběma zpravodajům, paní Toma i panu Olbrechtovi a naši tři experti, prosím, eh, dostanou slovo, eh, přeji jim eh, odvážný přístup k těmto věcem, nebojte se provokovat, vy právě jste to slyšeli. My totiž v rozpočtovém výboru máme pocit, že jsme sevřeni ve velmi úzkém, velmi těsném korzetu, který nám brání Eh, se rozšířit eh, trochu dále. Máme tady krize, krize eura, krize migrace a zdá se, že na to nemáme dostatek finančních eh, prostředků a proto je tady třeba velké představivosti ze strany Evropské komise, která musí vytvářet jakési satelitní fondy, které doplňují prost, rozpočet. A jsou tady, je tady víceletý finanční rámec a pak jakési satelitní doplňky. Máme dnes tři eh, experty, které velmi srdečně vítám. Je to pan Jorge Núñez Ferrer, Senior Associate Research Fellow v Evropském centru pro politické studie. Pak je tady profesor Jacques Lecache, profesor z univerzity v Po a s velkým potěšením i uspokojením vítáme pana Jacka Dominika, který je poradcem na polském ministerstvu financí a který byl členem Evropské komise a byl v létě 2014 takovým průkopníkem aby nám umožnil mít jasnou vizi eh, problému plateb a tomu hromadění nezaplacených faktur. Takže, pane Dominiku, děkuji, že jste dnes mezi námi. Jako první má slovo Jorge Núñez Ferrer. Well, um, thank you very much. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste mě sem dnes pozvali musím říct, že pro mě je vždy výzva hovořit o rozpočtu. Vzpomínám si, že když jsem před 20 lety začínal, no, tak jsem si říkal, dobře, tak spočítáte, co stojí kráva, co dostane nějaká země, kolik vrátí a všechno je to v podstatě sranda. Technicky je to složitější, ale ve, ve finále je to legrace. Eh, dnes je to naprostá noční mura ale ta kariérní volba bohužel nastala jaksi předtím. E, tento nadpis je poměrně e, provokativní. E, musel jsem si to číst několikrát, než jsem pochopil, co chcete, protože ono jde o přeskum v polovině období víceletého finančního rámce. No, já nevím, revision, já myslel, že se to jmenuje review, ale evidentně to je revision. Pak výhledy pro e, evropský rozpočet do druhé poloviny, a to znamená taky několik věcí. Já bohužel nedokážu pokrýt všechno. E, budu se snažit vyjádřit se k několika aspektům a zbytek pak vyřešíme v diskusi. E, za prvé chci řešit střednědobé tlaky na rozpočet. To je velice důležité. Ono já jsem byl v roce 2014 pozván na první konferenci v Berlíně na další výhled. A nevím, proč se čeká, já si myslím, že čekat by se nemělo. Chtěl bych hovořit o těch okamžitých tlacích, protože ty budou mít dopady na budoucí rozhodnutí v, le- v příštích letech a bude to mít vliv i na rozpočet. Takže já si myslím, že je dobré o tom začít přemýšlet. A pak bych chtěl mluvit o flexibilitě, nebo respektive o možnosti ohýbat rozpočet. To je velice vážná věc a i to bude mít své dopady. Pak bych rád hovořil o střednědobém review, nevím, ne ani o review, ale prostě o midtermu, o střednědobém něčem. Um, tady je celá řada věcí, na které vám řeknu svůj názor. Já jsem měl tu možnost prezentovat komisi svá stanoviska a zde několik věcí je k diskusi. A potom bych rád mluvil o změně jaksi přemýšlení rozpočtu, protože pokud se nezmění přemýšlení o rozpočtu, tak budeme mít velké problémy. To bych chtěl tady také zmínit. Potom eh, vím, že žal Dekaše se mnou pracoval na high level reportu a on se zaměří na otázky těch dopadů protože to, co se e, děje teď, bude mít také dopad na to, co se děje v otázce vlastních prostředků. Takže to jsou všechno důležité věci, ale e, ty vlastní prostředky nechám na něm. V loňském roce byl evropský rozpočet ohnut na maximum. Jak to jen šlo? Došlo k různému frontloadingu, různým maržím, transferům, podíváte-li se na tu původní myšlenku, co to flexibilita vlastně mělo být a to, co se stalo v loni, no tak je vidět, že představivosti se meze nekladou. 12 miliard euro bylo mobilizováno celkem, ale samozřejmě byly vytvořeny také určité externí svěřenecké fondy, protože ty peníze nestačily. No a teď jde o to, pokud jsem to dobře pochopil, že e, celkový ohyb, abych tak řekl, pro letošní rok je, jsou 4 miliardy a otázky jsou, co když to nebude stačit. A pak jsou další otázky. Došlo k frontloadingu na použití na tu iniciativu pro zaměstnanost, což znamená, že další peníze už nemáme. No ale víte, oni ty problémy e, nemizí, mizí peníze. Problémy zůstávají. A teď je ten prostor už velice omezený a potřebujeme už na to řešení. Proč o tom mluvím? Protože to jsou řešení, která budou asi odsouhlasena na zásadních zasedáních rady, lidé na sebe budou křičet na chodbách, ale to je velice důležité, protože to ovlivní střednědobý výhled a dlouhodobější výhled a bude to vyžadovat tato rozhodnutí. Jsou to rozhodnutí, která v podstatě v loňském roce ehm, to byl zázrak a teď se nás ptají, jestli eh, dokážeme ještě jeden zázrak. Takže bude potřeba být jaksi ehm, inventivní. No. Chudák já, mě se pořád ptají, na nějakou radu. E, dokážete ještě lepší zázrak než ten loňský? No já nevím, co jim na to mám říct. Ale rád bych řekl, že jedna věc, která je jasná, je, že máme neutracené částky, které členské státy dostávají zpátky. Ono je trošku divné vracet zemím peníze a zároveň e, chtít flexibilitu a vytvářet e, svěřenecké fondy. Takže to je první věc, kterou bychom mohli řešit měli bychom být asi racionálnější. To je tedy první věc. Ale je to jenom jedna z celé řady možností. Já ty možnosti nebudu vyjmenovávat, já to stále řeším, jaké vlastně máme. Eh, rád bych eh, apeloval na to, abychom přestali drancovat ten nástroj pro propojení Evropy CEF, a protože ono všechno má své meze a můžeme z toho vyjmout jenom určité částky na lecos už se to využilo, já nevím, do FC a já nevím, když se to použije ještě pro flexibilitu, tak eh, to bude problém, protože ty centrálně zpravované fondy jsou v podstatě 20% toho rozpočtu. Takže, jak říkám, cokoliv se udělá ten letos ovlivní budoucnost a je dobře, že o tom diskutujeme teď. Budou věci, které ovlivní víceletý finanční rámec do budoucna. Co se týká střednědobého přeskumu. Já si vzpomínám, když eh, probíhal eh, přeskum v polovině období společné zemědělské politiky, tak to ve finále byla reforma. Takže ona slova mohou znamenat lecos, ale eh, byla to skutečná reforma. Takže ono to znění znamená hodně, ale ten rozpočet jako celek je jaksi citlivější. Nicméně hlavní oblast zaměření je ta známa, nechvalně známá evropská přidaná hodnota. Ono to zní tak, jako co to vlastně je, ale ono to něco je. V této oblasti toho proběhlo hodně. A e, lidé se v podstatě stále ještě neposunuli od rozpočtu 80. 90. let rozpočtové cíle, zejména v oblasti politiky soudržnosti, tak tam se většina rozpočtu teď přesměrovává na financování cílu e EU. Energetika, klima, doprava, to jsou cíle. O tom nerozhodují členské státy, že udělají zrovna toto. Ehm, Eh, ono v 80. letech to byla taková párty, dělejte si, co chcete, stavte si letiště a co já vím, ale dnes už to neplatí. Takže ono je nespravedlivé říkat, že politika soudržnosti je v podstatě transferová, pobít, tra, transferová pomoc pro jinou zemi. Ono jde skutečně o e, konkrétní cíle pro regiony s finančními problémy a eh, v tom je potřeba pokračovat a možná je potřeba to posílit a vyjasnit. Jinými slovy, potřebujeme takový ten velký jarní úklid a přesně to očekávám od toho přeskumu, od toho review v polovině období. A takže z těch opatření, která jsou v rozpočtu EU, celá ta řada opatření byla vytvořena v 80. 90. letech, byly vytvořeny jako jaksi takový handlovací, taková handlovací možnost, to znamená financování pro rozpočet, pro e, konkrétní teritorium, cíl číslo 6, všechno to byl rozpočet na podstatě dary. A tím se vytvořila obrovská, obrovské množství opatření a podopatření, kdy se vlastně nevědělo, Eh, co co dělá. Takže je potřeba to eh, prošetřit. A ten přeskum v polovině období posledně to naprosto neudělal. Nejde říct, že soudržnost je dobrá nebo soudržnost je špatná. Můžete mluvit o jednotlivých opatřeních, ale ta politika jako celek je obrovská. V některých regionech to funguje velice dobře a jinde to funguje velice špatně. Takže zkrátka, eh, to je takové nemožné hodnocení. Musíte jít skutečně hodno, prvek od prvku, to znamená Evropská přidaná hodnota, můžete na něco ukazovat, něco indikovat, říct si třeba opatření tohoto druhu jsou naší nejvyšší prioritou, to je v pořádku. Tato už nejsou tak důležitá a pak možná to necháte na parlamentu a radě, aby rozhodli o těch jaksi vachlatějších opatřeních, abych tak řekl. Nicméně komise musí odvést svou práci, nikdo jiný to za ní neudělá, nikdo jiný ta opatření nedokáže eh, udělat. Ono to je nepříjemné, ale eh, je to potřeba. Samozřejmě musí se řešit absorpce a tak dále, ale o to nejde, jde o evropskou přidanou hodnotu. Jsou věci, které mají nízkou přidanou hodnotu, ale vzhledem k současné politické situaci si nemůžeme nic namlouvat. Eh, máme celou řadu politiků, kteří kritizují rozpočet a proto je potřeba eh, tato opatření řešit a případně je do budoucna změnit. Další otázka. Já jsem si uvědomila, zrovna včera jsme o tom mluvili na výboru regionu, že existují cíle, kde e, objem závazků, že se nějaký region k něčemu zaváží, že něco postaví, nebo já nevím, tak když ten region použije eh, finance z fondu soudržnosti, tak je to velice soudržnostné, ale když potřebují eh, použijí prostředky z EFSI, tak nemusí v podstatě vyplňovat žádné výkazy a nic takového. Takže si říkám, zda bychom toto třeba mohli racionalizovat. A v tom eh, review musíme zjednodušit zkrátka soudržnost a ta opatření, která v podstatě řeší stejnou věc, nemohou být takto rozdílná, když to financuje jeden nebo onen fond. A to bohužel v současné době zažíváme. A proto říkám, že to nacházení s určitým regiony by mohlo být i e, v tom, v to, předmětem toho review. To jsou skutečné problémy, kde je potřeba nabídnout pomoc z EFSI, ale zároveň e, ta pravidla říkají tomu regionu, že ty prostředky nemůže použít. Takže v podstatě jim řeknete, ano, finance jsou, a pak samozřejmě některá ta opatření do, do oblastí, kde nejsou tak potřeba. Protože třeba jinde mají problémy s paktem stability a tím pádem tyto nové finanční nástroje nemohou použít. A tím pádem ty regiony nemohou využít tyto prostředky kvůli problémům, které mají. Takže vy vytváříte něco, co, by, co jim má pomoct, ale pak jim říkáte zároveň, nesmíte to použít. Ano, takže to je skutečně velice technické, velice e, nepříjemné ale je to potřeba analyzovat, aby to někdo rozseknul. Další věc je mentalita, přístup. Já velice pečlivě sleduji, co se děje. Pokaždé, když se e, diskutuje třeba dnes o uprchlících, dáte jedno euro a všichni hned řeší výsledovku. E, je několik důvodů, proč toto musí přestat. První důvod je, že ten rozpočet se hodně reformoval a je potřeba stále řešit evropskou přidanou hodnotu. A čím víc se evropská přidaná hodnota bude používat v těch jednotlivých kapitolách, tím víc je potřeba koukat na rozpočet jako na něco, co financuje cíle EU. Cíle EU jsou něco, co je rozhodnuto členskými státy a některé ty cíle e, v rámci rámcových e, směrnic, environmentální cíle, některé dopravní cíle, ty čístky, tedy, ča, částky, tedy ta zátěž, eh, finanční zátěž těchto cílů, není proporcionální pro vůči některým rozhodnutí o HDP eh, eh, některých zemí. To znamená, podíváte-li se, jak země rozhodují o svých prioritách, kvalitě vody a tak dále, tak dosáhnou určité hodnoty bohatství, než zaujmou velice důrazná opatření v některých oblastech. Takže v EU máme velice vysoké požadavky a tyto požadavky, jako německé, švédské a jiné, tak eh, pak samozřejmě narazíme na země, které budou mít problémy s tím, aby se s tím vypořádali. A chcete-li, aby to dělali všechny členské státy, tak je to priorita EU a vy to musíte kompenzovat. A říct, že to je jako dar, tedy že dává, ale to tak není, protože vy dáváte peníze ostatním na něco, co chcete vy. Takže eh, to kohezní financování, to soudržnostní financování je pro mě taková jaksi kompenzace, řekněme. Takže evropská přidaná hodnota se navyšuje, ale mnoho lidí si toho vůbec nevšímá. E, stále se řeší e, chybovost a tak dále. Nikdo neřeší, že se věci změnily. A sepisování národní strategie je dnes 20krát těžší, než to bylo před e, několika lety. Toky finančních investic. To je další věc, která je nová. Ty investiční toky, které rozpočet generuje, jsou závislé na tom, jak je měříte ale konkurují si. A když máte něco jako EFSI a finanční nástroje, které mobilizují finance na investice, které je velice zásadní pro financování soudržnosti, tak samozřejmě si můžete říct, ano, Ono je hrozně hezké podívat se na eura, která se dostávají z Bruselu k vám. Na, zaplatíte jedno euro Bruselu a Brusel ho využije někde jinde, ale ono to euro už není to samé jako před 20 lety. Ono nemobilizuje veřejná eura, ono mobilizuje něco jiného. A podíváte-li se na částky a ty stovky miliard eur, které se takto přelévají, tak uvidíte, že to už vůbec nesouvisí s tou e, vyvážeností. A celá řada těch posílených eh, rozpočtových oblastí eh, z, to, jak si z tohoto těží. A to musí být reflektováno ve vlastních prostředcích, ale v celé té diskusi o rozpočtu nemůžeme tuto část rozpočtu zkrátka ignorovat, protože eh, ta akční záruka je malá. No jo, to je jenom jedna miliarda, soudržnost je 50. No dobře, ale když mobilizujete 50 touto jednou, no tak nemůžete říct, to se nepočítá. Eh, počítá se to tam, kam to jde. A já vám tady ukážu pár čísel. Eh, když to trošku abstrahujeme, je to pravda, tak tady máte to první období. Musíme si uvědomit, že země, které jsou nejlépe připravené, jsou země, které už tyto nástroje v minulosti využívaly a nejsou ty nejchudší a nejsou na tom zdaleka nejhůř. A tedy uvidíte, že na začátku toho období ti příjemci a ty částky se posouvají do konkrétních částí EU, které si některé stěžují, že jim evropský rozpočet nic nepřináší. A teď tady máme to, ten pipeline, aby se tak řeklo, a vidíte, že z těch smluv, které země dostávají, dostávají některé, peněz, některé země spoustu peněz, které se pak dají do něčeho produktivního v jejich státě. No a to jsou miliardy a miliardy, které se přelevají a to jsme teprve na začátku období, prosím pěkně. Takže financování pro malé a střední podniky se také schromažďuje v některých zemích, které mají relativní problémy. E, proč? Protože byly připraveny tyto peníze absorbovat velice brzy. A některé ty země říkají, no jo, musíme mít různé, já nevím, úlevy, korekce, je potřeba nám pomoc. E, a to je problém. Teď RSFF. Samozřejmě ty finance se akumulují v některé, některé, eh, v určité skupině zemí, protože tam se hodně zkoumá, je tam hodně inovace. Kde je ten biznis? Kde jsou ty společnosti eh, z toho světového pole? Kde jsou největší inovátoři? Jsou v konkrétních zemích. A EFSI zcela správně je podporuje, protože je potřeba tento motor Evropy podporovat. Ne to kritizovat. Ale eh, ne, nic si nenamlouvejme, nelze ignorovat, že evropský rozpočet e, podporuje jaksi centra excelence, což je skvělé. A je potřeba to podporovat. Není možné pokračovat v tom, že e, budu říkat, že to jedno euro z, mého, z mé pokladny se počítá jako méně než těch 10 miliard, co dostanu pak tím pákovým efektem. A teď, e, financování třetích států, <clears throat> tedy distribuce, pardon, financí na výzkum, Eh, Takto se to děje. Samozřejmě lze to zlepšit, ale je zcela na místě, že kohezní finance budou eh, použity v regionech, eh, aby se zlepšila jejich možnost využívat peníze z EFSI. Takže ano, Evropská investiční banka teď vytváří podpůrný systém, aby pomohla ostatním regionům, aby jaksi ji dohnali, aby tento instrument mohli začít používat. Co to znamená? Znamená to, že možná zítra z toho bude těžit někdo jiný. A nezapomeňte, že když ekonomika bude fungovat dobře, tak ta nejvyšší návratnost půjde těm, kteří mají největší potřeby. A my jsme v krizi a momentálně chudé členské státy nejsou atraktivní pro investice, ale pokud se ekonomika změní, tak ty nejchudší státy jsou právě ty, kde můžete dostat tu nejvyšší návratnost za, hospodářských, za určitých hospodářských podmínek. Tak, takže já vám nemůžu říct, že za čtyři roky nebude tato země z toho vytěžovat víc než tato jiná země. Ale zkrátka, je potřeba si uvědomit, že stovky miliard euro se začnou v soukromém sektoru přelévat do e, profitabilních investic v jiných státech a bude to vypadat jinak než e, čisté peněžní toky. A pokud to nepochopíme, a pokud začneme říkat, potřebujeme korekci EFSI, no tak to je špatně, že ano. Je potřeba přestat se dívat na rozpočet takto staticky, protože my nevíme, kdo z toho bude těžit za pět let. Já nevím, třeba Polsko bude na špici protože v některých eh, administrativních oblastech je Polsko nejpokročilejší. Nevím, dnes je třeba pozadu, ale zítra může být eh, vepředu. Znamená to, že vlastně kdo tedy eh, dostává největší benefit z rozpočtu. Pokud jde o transfery, tak jde, to, ehm, jde o to, kolik euro přeteče mezi pokladnami. Ale vzhledem k mobilizovaným fondům je to v podstatě otázka toho, kdo je na tom nejhůř. Ehm, takže je to pro, proměnlivá proměna, doslova do písmene, každý z toho může těžit. A je potřeba o tom takto začít přemýšlet. Protože já už vidím na obzoru e, příští diskusi o vlastních prostředcích, protože to půjde o e, čistý výsledek a to je něco, co je velice vidět. E, vlastně peníze státu, tedy veřejné peníze, soutěží s penězi z Evropy. No a už poslední snímek, když dovolíte, e, potřebujeme jaksi New Deal do budoucna ten, tento díl, tuto dohodu je potřeba eh, připravit, protože ta, ta, ten přístup pouze té čisté bilance je neudržitelný a je potřeba s ním přestat. Je potřeba začít mluvit o rozpočtu pro Evropu. To je trošku slogan, je to něco, co se diskutovalo. Ehm, tady ta věta, co tam mám napsáno, to není má věta, myslím, že pan Artuit o tom eh, hovořil také jednou na schůzi. Lidé vnímají eh, evropský rozpočet jako rozpočet, rozpočet Bruselu. A proto já trvám na tom, že je potřeba udělat něco pro to, abychom vytvořili lepší rozpočet pro Evropu. Eh, ono, konec konců, i novináři by měli přestat říkat Brusel, měli by začít říkat EU, ehm, protože, eh, ano, Brusel to, abych tak řekl, vyfasoval, ale je to celá EU. Ten rozpočet musí být, reak- být reaktivní na všelijaké výzvy. Horizon 2020, EFSI a tak dále. Ty výzvy přicházejí a zatím rozpočet, e, evropský rozpočet ukazuje, že se s těmi výzvami nedokáže moc popasovat, což je špatné pro image EU, ale e, bohužel ten rozpočet je zasažen taky těmi čistými bilancemi stropy a tak dále. A rozpočet by měl mít schopnost reagovat. Občané to očekávají, ale když se to e, rozpočtu nedovolí, tak se z toho viní parlament. A to je velký problém. Takže potřebujeme rozpočet, který prioritizuje. Podíváte-li se na největší problémy za posledních měsíců, za posledních několik měsíců, tak vidíte, že eh, v podstatě eh, veškerý rozpočet na vnitro se obětoval, aby se zachovaly stropy realokační finance a teď za to platíme v souvislosti s migrační krizí. Teď za to platíme za to, že v podstatě máme šengenské, šengenský prostor, aniž bychom měli rozpočet na hranice. Máme evropské území, ale nemáme na něj eh, příslušný rozpočet a najednou prostě začínáme eh, řešit věci různými záplatami. Takže toto je problém, který máme letos a budeme ho mít eh, i příští rok. Je potřeba dívat se nad rámec pravidel a řešit tyto problémy. Takže chceme-li vlastní prostředky pro příští víceletý finanční rámec, bude asi potřeba začít bojovat za skutečný evropský rozpočet. A to je takové hesle, hezké heslo na závěr a tím tedy skončím. Takový je můj názor na otázku výdajů a na otázku problémů, které nás v příštích měsících čekají. Děkuji za pozornost. Les Eh, potlesk eh, ukazuje, že je rozpočtový výbor spokojen s tímto projevem. Děkuji vám, děkuji za pozbuzení, eh, aby vznikl rozpočet, který směřuje do budoucna a který bude fungovat pro potřeby celé EU. A nyní dostává slovo profesor Jacques Lukáš. Merci, monsieur le président. Eh, děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit francouzsky, ale prezentace je i v angličtině na diapozitivech, takže to vlastně by mohlo vyhovovat všem. Já se budu především soustředovat na určitá poučení z minulosti a také na některé zdroje evropského rozpočtu Ehm, Jorge a já jsme se trošku koordinovali, takže jsme si trošku rozdělili úkoly. První věc, kterou chci připomenout. Od začátku dnešního dopoledne se eh, mluví o tom, zda je to midterm review nebo midterm revision. No to je prostě, eh, rada tomu říká review a parlament tomu říká revision. V prosinci 2005, eh, kdy se objevily perspektivy nebo výhledy eh, pro období do roku 2007, byly schváleny tehdy v Radě, už tehdy se objevilo pro potřeba objevila potřeba, že je třeba udělat eh, přeskoum v polovině období. A to ten přeskum v polovině období pak ve skutečnosti neproběhl, protože se dostal do období eh, krize subprime, krize, která pak vypukla v roce 2008. Já jsem pracoval ve fázi příprav na toto, eh, tento přeskum v polovině období a prožíval jsem velkou frustraci, protože všechno, co jsme v rámci příprav udělali, vlastně pak ničemu nebylo. A jak řekla paní Toma, Víceleté finanční eh, vyhlídky na období 2014 až 2020 eh, se nepustili do těch eh, závažných věcí a nepřinesli změny. A přitom už v předchozím víceletém finančním období se již hovořilo o tom, že je třeba změnit vlastní zdroje a řešit některé věci. Takže já maximální měrou chci zdůraznit, že eh, tady by měla proběhnout revize v polovině období a také by to mělo pak ovlivnit, eh, co se bude odehrávat pro další eh, období po roce 2020. No, zdá se, že ty slajdy moc nefungují. A už je to tady. Já jsem chtěla začít tím, že připomenu jednu věc, o které se zmínil Jorge. To jsou čisté příspěvky. A chci eh, říci, že rozdělení těchto čistých příspěvků, eh, to se hodně změnilo. Eh, hodně se to mění v jednotlivých obdobích. V roce 2006 Tady jsou ta čísla pro období 2007 až 2013. My tady vidíme, že čistí přispěvatele jsou vlastně stále tětíž, ale čistí příjemci už nejsou tětíž. Když to vyjádříme procentně, procentuálně, tak vidíme, že to není rozložení, které by bylo absurdní. Naopak odpovídá to něčemu, co má určité ekonomické odůvodnění. Jak řekl Jorge, je tady třeba někde spoždění v rozvoji, je třeba přizpůsobit některé národní politiky společným cílům EU. Takže tady máme to tež. To je to rozložení čistých příspěvků ve dvou předchozích obdobích 2000 až 2007 a 2007 až 2013. Vidíte, že se to hodně změnilo z hlediska čistých příjemců. Já si myslím, že toto měření nemá příliš smysl, ale přece jen se na to soustředuje celá řada diskusí. A musíme připomenout, že i když sledujeme tento ukazatel, který není příliš odůvodněný, přesto se tady ukazuje určité rozložení, které absurdní není, na rozdíl od toho, co se někdy tvrdí. A e, to e, vlastně z hlediska i toho pojmu evropské přidané hodnoty. Teď bych se soustředil spíš na otázku financování a vlastních zdrojů evropského rozpočtu. Myslím, že to patří k důležitým věcem. Řekl bych, že je to také jeden z klíčů toho, co bychom mohli nazvat gain change. To znamená způsob, jak se díváme na evropský rozpočet, jak o něm diskutujeme, a to jak v přeskumu v polovině období, tak i z hlediska příštího víceletého finančního rámce. Jeden ze závěrů, který můžeme vyvodit, když se podíváme na evropský rozpočet a když vidíme, jak se diskutovalo o víceletém finančním rámci v minulosti, vidíme, že je tady zaměření diskuse na čisté Eh, příspěvky, což eh, vedlo pak k určitým volbám z hlediska rozpočtu v posledních letech. A toto zaměření na čisté příspěvky, to se také částečně, ne výlučně, ale částečně, eh, stalo důsledkem struktury financování i způsobu, jakým se jedná o víceletém finančním rámci. Jak to řekl Jorge, a já uvádím ještě trošku konkrétní čísla pro rok 2015. Prakticky 90 financování evropského rozpočtu dnes eh, je z národních příspěvků eh, GNI, protože to, co vychází z DPH, to je prakticky eh, zastropováno a je to vlastně prakticky 90 z národních příspěvků. Problém je v tom, že tento druh financování vede k určitým výhodám, které jsou uznány. Je to prostě jednak relativně jednoduché a také to umožní eh, každoročně mít vyrovnaný rozpočet, takže do jisté míry je to jednoduché opírat se o tyto národní příspěvky eh, vypočítané podle eh, hrubého domácího produktu. A také to vede samozřejmě k dalším dopadům na jednání o rozpočtu. Úvahy o vlastních zdrojích jsou přitom velice důležité v úvahách o přeskumu v polovině období i z hlediska dlouhodobějšího výhledu na ev- v evropském rozpočtu. Upřímně řečeno, když eh, budeme řešit otázku, jak financovat evropský rozpočet eh, skutečně z vlastních zdrojů, to je vlastně určitý způsob, jak um, přistupovat eh, k diskusím o rozpočtu jiným způsobem, jak zcela změnit pohled na financování evropského rozpočtu. To je vlastně to hlavní. jaká reforma vlastních zdrojů by byla možná. Nestačí reformovat financování evropského rozpočtu. Je třeba, jak řekl Jorge, pustit se také do otázky struktury výdajů a na, na, podívat se na otázku evropské přidané hodnoty. Ten úhel pohledu na financování je úhel pohledu, který umožní soustředit se právě na evropskou přidanou hodnotu. Protože tady vlastně budeme mít zdroje, které budou skutečně evropské a nebudou už jenom těmi národními příspěvky. Kromě vlastních účetních aspektů je tady také otázka stability a i to, by samozřejmě vedlo ke změně ve financování i z účetního zpracování, které by také bylo do jisté míry odlišné, ale to není podstatné. V druhé části svého vystoupení bych chtěl přistoupit k otázce, jaké nástroje navrhnout pro financování evropského rozpočtu, které by byly skutečně vlastními zdroji Začneme tím, že připomeneme, že nechceme-li měnit eh, smlouvy, tak eh, je tady prostě ta otázka eh, rovnováhy evropského rozpočtu. Ta tady stále zůstává. A když budeme v, sledovat stále víceletý finanční rámec, Vzhledem k tomu, jaké máme problémy předvídat dlouhodobě, jak se bude vyvíjet ekonomika, já se ve svém závěru ještě vrátím k otázce té eh, periodicity víceletého finančního rámce. Víme, že stanovovat výhledy na sedm let dopředu, to je úkol, který v podstatě žádný ekonom nemůže seriózně spolehlivě udělat. A dvě poslední období víceletého finančního rámce to zcela jasně potvrzují. A v současné době je růst mnohem nižší, než s čím se počítalo, když se plánovaly tento, tyto výhledy až do roku 2020. V každém případě potřebujeme určitou flexibilitu ze strany výdajů, o tom už hovořil Jorge, ale také potřebujeme i určitou flexibilitu ze strany zdrojů. To jest, potřebujeme nějaké zdroje, chceme-li, aby rozpočet byl vyrovnaný. A je třeba tedy ty zdroje přizpůsobit potřebným výdajům. Proto by tady byla otázka Eh, určitých doplňkových zdrojů. Jak je možné to také zvolit v rámci reformy? Eh, tato, tento zdroj, ten by se mohl, který existuje dnes, ten by se mohl pozměnit podle určitých parametrů, aby se kompenzovaly zdroje z jiných eh, oblastí, které také vstupují do rozpočtu a také by to mohlo být použito jako určitá, určité přerozdělení, například podle nějakého eh, klíče, který by nebyl stejný pro všechny země, který by mohl být do jisté míry progresivní, i když to není zcela nezbytné. A teď se vrátím k úvahám o těch nástrojích. Nástroje financování rozpočtu. ty možní, ti možní kandidáti na vlastní zdroje, skutečně vlastní zdroje, pokud si je přejeme, vlastní zdroje, které by byly skutečnými vlastními zdrojemi. To jsou tedy e, oblasti, které už jsou dlouho diskutovány v návrzích komise i v návrzích parlamentu a tak dále. Já tedy jen připomenu stručně, které jsou tyto možnosti, ty kandidáti, které mají asi nejlepší možnosti, nejlépe plní ty podmínky, které jsou stanoveny, aby se mohly stát skutečnými vlastními zdroje evropského rozpočtu. Je to tedy evropská daň eh, na zisky společností, je to evropská DPH, poplatky z uhlíku, případně kombinace několika aspektů, které by se týkalo, týkaly poplatků z uhlíku a eh, vlastně taková jakási evropská ETS, eh, která teď funguje spíše na úrovni členských států a napl- mohlo by to naplňovat tedy evropský rozpočet s trošku možná komplikovanějším stanovením. A pak také e, navrhovaná dáně z finančních e, transakcí, což by samozřejmě také do jisté míry mělo e, charakter variabilní geometrie. Já nebudu podrobně popisovat výhody a nevýhody těchto jednotlivých možností, můžeme o tom později diskutovat, budete-li chtít. Chci jen říci toto. Důvody, proč je nutné stanovit nějaký nový zdroj, který by byl vlastním zdrojem a který by částečně nahradil ty dnešní příspěvky do rozpočtu, to je vlastně do jisté míry nutnost jak v parlamentu, tak i v radě rozhovory, jednání o finančním víceletém rámci zaměřit na tu evropskou přidanou hodnotu spíše než na národní eh, příspěvky, jak tomu bylo doposud eh, v předchozích obdobích. Druhý důvod je, že to také mění institucionální rovnováhu mezi tedy institucemi, které se podílejí na rozhodování o víceletém finančním rámci, o finančních výhledech a dává to větší váhu opravdu komunitárním institucím, dává to menší váhu národním zájmům, což si myslím, že je také argument, který si zaslouží pozornost. A třetí důvod, nebo třetí aspekt, to je otázka střednědobého a dlouhodobého výhledu, tedy délka eh, tého víceletého období. Všichni tady chtějí, aby evropský rozpočet zapadal do víceletého finančního rámce. Už je to zhruba 30 let, co to takto funguje. A dnes otázka délky tohoto období, délky toho programování sedmiletého, to mně připadá, že je také věc, o které by se mělo znovu diskutovat. První důvod, to už je to, co jsem řekl před chvílí, že je prostě nemožné předvídat seriózním způsobem, jak se bude vyvíjet ekonomika za sedm let to nemá asi cenu dále rozvíjet. Ehm, to je prostě příliš dlouhé období. Příliš dlouhé období na to, co je možné ekonomicky předvídat. Všichni znáte asi tento graf či podobné grafy, ale já to chci tady použít proto, abych připomenul, jak to vypadá s předvídáním eh, potenciálu růstu. Týká se to celé Evropské unie. A tady jenom ukazuji, jak výrazně bylo třeba měnit eh, tyto výhledy v posledních letech. To jsou, to jsou tedy výsledky eh, práce Evropské komise. Na podzim roku 2007 se tady navrhl eh, ten potenciální růst pro víceleté období 2007 až 2013. To je ta zelená čára. Na jaře 2013 je tady ta červená čára, která vlastně ovlivnila další víceleté finanční období. Pak si můžeme představit ještě třetí věc, to by byla ta fialová eh, čára, která vlastně by byla taková mm, tak na půl cesty mezi těmi dvěma extrémy. A samozřejmě tyto výhledy, ty vychází z určité nejistoty, opravdu veliké nejistoty, eh, která se tady projevuje. A když to promítneme na sedmileté období, tak eh, to je prostě naprosto nerozumné snažit se to odhadnout na tak dlouhou dobu dopředu. V poslední době, jak už to řekl Jorge, bylo třeba stále využívat určité nástroje flexibility, aby bylo možné rok po roku uspůsobovat ten víceletý um, rámec krátkodobějším realitám. Takže je tady určitě nezbytné zkrátit to víceleté období a například na pět let čili programování na pětileté období, to by lépe odpovídalo realitě, také by to odpovídalo délce eh, mandátu eh, parlamentu i komise. Prostě mohli bychom si představit, že eh, kampaň do volební kampaň do Evropského parlamentu by vlastně probíhala také i na určitém vyčíslení víceletého finančního rámce a ten nově zvolený parlament, ten by pak schvaloval nové víceleté finanční období a mělo by to mnohem více logiky, podle mého názoru, i z hlediska demokratické kontroly, i z hlediska uh, diskuse, která může ovlivňovat uh, volební kampaň, byla by to čísla, která by se navrhovala ze strany různých kandidátů a různých stran. Z hlediska demokratického fungování evropských institucí by to mělo bez zesporu velkou výhodu a kromě toho samozřejmě by to bylo flexibilnější. A na závěr tohoto bodu bych chtěl ještě říci, že to je opravdu důležité pro fun- demokratické fungování Evropské unie a je to také Eh, důležité i pro reálnost těch eh, odhadů. Děkuji. Děkuji vám, pane profesore, to je přímo revoluční, co jste navrhl. Já bych chtěl jen připomenout, že původně víceleté programování mělo být čtyřleté, pak se to prodloužilo na pět let a pak se to nějak nenápadně prodloužilo na sedm let. No, eh, kdyby to mělo být využito ve volební kampani, musel by to být rozpočet, kterému by rozuměli občané tak to je opravdu velmi revoluční návrh. Ano, ano, máte pravdu. A právě proto si myslím, že eh, by to bylo takový game changer. Prostě by nás to vedlo k tomu, že bychom si museli klást otázku, jaká je přidaná uh, hodnota Evropy. Děkuji vám, říká předseda, ano, sdílím tento váš sen. Pane Dominiku, budete hovořit o platbách, protože to také patří do toho eh, přeskumu v polovině období. Thank you, Chairman. Uh, it's a pleasure to be... Děkuji, pane předsedo, je mi ctí, že tady mohu být. Především um, vzhledem k tomu, že tady vidím tolik přátelských tváří. Tak to potěšení sdílíme. Samozřejmě budu mluvit o platbách, to je největší problém rozpočtu jako takového. My se musíme zaměřit na reálné problémy. Já budu co nejvíce kritický. Já nyní nereprezentuji žádné oficiální stanovisko, takže se mohu sdělit o, podělit o osobní zkušenosti za posledních deset let, kdy jsem se účastnil jednání o rozpočtu na různých úrovních a na různých stranách. Takže několik komentářů z mé strany. Co je před námi? Čeho můžeme dosáhnout? Co je skutečný problém, na co bychom se měli zaměřit? První otázka, co je před námi, to review nebo revision. Z právního hlediska to má být review, revize. Z pragmatického hlediska, když se na to podíváme prakticky, tak by to měla být důkladná revize. A vzhledem k politickým omezením, které teď máme, však si nemyslím, že by se nám podařilo ta takzvaná revize, jakou bychom si e, představovali, takže bychom, e, takže se asi budeme muset uchýlit k jistému dolaďování ve velice obtížné politické situace. Pak tady byla otázka trvání MFF. Já osobně bych chtěl zachovat sedm let. Eh, s ohledem na to, jak obtížné na jsou jednání mezi členskými státy a pak mezi členskými státy a EU, tak bych si, nepři, eh, si přála, aby to bylo co nejméně časté. A co ještě důležitější, sedm let vám dává lepší předvídatelnost, co se týče výdajů, což je velmi obtížné. Je velmi důležité, když se zamyslíte například nad eh, náz, eh, pohledem kohezních zemí, kde musíte vytvořit velice drahé struktury, aby byly schopny řádně absorbovat granty a fondy věnované jednotlivým regionům. Pokud to musíte častěji měnit, přizpůsobovat se novým podmínkám, tak to vyvolává další náklady, které jsou zbytečné. Takže to jsou tedy ty mm, první návrhy. Pak samozřejmě, čeho bychom se měli držet, jsou e, příjmy, výdaje a skutečný program RAL, backlog a flexibilita. Nějak mi to ne... A, dobře, prosím. Takže příjmy nové vlastní zdroje se stejným roz, stropem. Změnilo by to něco? Vyřešilo by to nějaký problém? Myslím, že ne. Protože je jedno, zda posíláte 1% KNI, hrubého národního příjmu, anebo přes váš rozpočet, anebo žádáte občany, aby to posílali eh, přes nějakou daň nebo jiným nástrojem. Problém je, že není dost peněz v rozpočtu. Druhý problém je vnímání evropského rozpočtu v členských zemích. Bohužel politici selhali v minulosti vysvětlit eh, hodnotu, přidanou hodnotu evropského financování přes Evropu. Místo toho, aby se zaměřovali na pozitivní prvky, kterých jsme dosáhli, díky EU, tak e, obvinují EU za svá domácí selhání, což je největší problém. Občané nechápou, proč musí platit do rozpočtu EU. A jak bylo správně řečeno, vnímají to jako bruselský rozpočet, ne evropský rozpočet pro 28 členských zemí. Je to bruselský rozpočet, který distribuje podle naprosto mm, neznámého systému různá množství peněz různém, různým zemím, které pak mizí. To je tedy, to, jak je to vnímáno. Nemůžeme udělat příliš v příštích měsících, ale můžeme se pokusit změnit tento postoj a trošku změnit tón bě, eh, pro příští jednání o MFF aby bylo lepší chápání toho, proč potřebujeme ty prostředky, že jsou výzvy EU, které lze lépe financovat evropským rozpočtem než národními rozpočty. To budou dobře vynaložené prostředky. Takže my nevyřešíme tento problém novými vlastními zdroji, pokud nevyřešíme základní vnímání EU a po přístup občanů. Samozřejmě to bude záviset na, nebo jakýkoliv úspěch tady bude záviset na změny struktuře vlastních zdrojů, na vnímání občanů tohoto pro celého procesu. Poslední problém. Zda vlastní zdroje, nové skutečné vlastní zdroje, to bude cokoliv, zda mohou vyřešit problém rabatu. Ne. Co se týče ideologie spiritu um, bude převládat. To je diskuse, které se musíme naprosto zbavit. Já souhlasím s předřečníkem v tom, že je to založeno na špatných datech na účetních datech transferů mezi národními rozpočty do Bruselu a zpátky do národních rozpočtů. Ale ta druhá část, ty národní rozpočty, pouze distribuují ta čístka. Nedívá, ty částky nedíváme se dál, kam se ty peníze dostanou. K, jaká firma vydává fakturu, aby se těm penězům dostala. To je důležité. Velice často to je firma, která není e, z daného státu, je to firma ze Španělska, z Itálie, takže když mluvíme o kohezní politice, mm, taková, taková částka jde do Polska, ano, je to převedeno do Polska, aby se to utratilo v Evropě, nikoli v Polsku, protože firmy, co staví dálnice v Polsku, nejsou jenom polské, většinou nejsou polské. Ty peníze mm, takže ta kohezní politika umožnila přežití řady španělských firm. Ale to veřejně neříkáme. My se díváme jenom na mm, ostrov Polska, který přežil krizi díky kohezní politice, mimo jiné a také díky tomu, že jsme nemohli snižovat investice. Takže já jsem velice kritický k té diskuse si o nových vlastních zdrojích, protože to nás e, to nám nevyřeší ten hlavní problém, což je nedostatek zdrojů. Co tedy dělat? Další prvek. Začít seriózní diskusi o výdajích, ale na základě našich potřeb a našich hlavních problémů, nikoli na úrovni výdajů. S tím, že cokoliv se děje, tak můžeme Eh, utratit pouze 1% hrubého národního příjmu. Největší problém EU je malý nízký růst již leta. Nebyli jsme schopni urychlit růst. Růst je pomalý. Musíme to řešit. Pak migrace, bezpečnost, energetika, klima. Celá řada problémů důležitých nástroje, finanční nástroje. O tom můžeme jednat, ale nejprve musíme vědět, čeho chceme dosáhnout. Ehm, nejenom mm, diskusy o různých finančních eh, instrumentech, jak je možné eh, které možné aplikovat a eh, zda přinesou tady očekávané důsledky. Pak stropy, podmíněnost, jak funguje kohezní politika. Pak přejdu ke známému slajdu pro mnoho z vás, který je poměrně oblíbený, který ukazuje výsledek našich eh, umělých jednání rozpočtu za posledním desetiletí. Místo toho, abychom řešili skutečné problémy, tak se snažíme řešit problém nízkých pladeb. A musíme se poučit z minulosti. Tento slide ukazuje co se stane, když snížíme platby uměle ve srovnání se závazky. V roce 2013 jsme měli strop. Všichni víme, co se stalo poté. Pak jsme měli obrovský propad. Vzhledem k tomu, že komise prostě nebyla schopna zaplatit účty, které již došly. Nemluvíme tedy o umělé výdajích, ty výdaje byly utraceny, vytvořilo to napětí v rozpočtech mnoha zemích, protože oni vynaložili ty prostředky, ale nedostávali je od komise. Takže 2014 byl dramatický. Okamžitě jsme museli využít nástroje flexibility z nové finanční perspektivy. A já jsem právě viděl podobný slide trošičku rozšířený paní komisařky Gorgievy, který ukazoval, že v následujících letech budeme zase na hraně e, stropů pro platby, takže tam není flexibilita. Uprostřed finanční perspektivy jsme již utratili peníze, již nemáme flexibilitu, nemůžeme dělat nic. Proto říkám, je zbytečné mluvit o prioritách, když Ehm, jakákoliv priorita nemůže být víc než jedno procento. je to ztráta času a energie. My musíme řešit problém, jaký je problém EU v tuto chvíli. Chceme skutečně lepší a více Evropy nebo ne? Pokud ano, tak musíme vzít úvahu, že musíme utratit více peněz. A ty peníze, nebude to dramaticky víc, vzhledem k HN, procentě HNI. HNP. Ehm, no, eh, ale hm, teď my vlastně stojíme, uprost, jsme se zastavili uprostřed, jsme začali proces, zastavili jsme ho, protože nám došly peníze. jak zlepšit stránku výdajů. O tom jsme mluvili hodně. Eh, hodně věcí se udělalo. Nová pravidla v kohezní politice by byla více eh, navázaná na danou ekonomickou situaci v dané zemi a skutečné výzvy v dané zemi. Lepší kontrola. Často vidíte zprávy různých auditorů, kteří indikují množství zneužitých fondů v kohezní politice. Proč? Protože to tak dobře monitorováno. Ve srovnání s jinými politikami máte mnohem víc dat než v zemědělském sektoru nebo výzkumu vývoji. Neznamená to, že jiné politiky jsou lepší, jenom to ukazuje, že to méně sledujeme, jak se to ve srovnání s kohezní politikou. Je tady spousta nových pravidel, které celé, celou politiku více komplikují, ale současně řeší problémy. Již to není situace jako v 80. 90. let, že to byla jakási party, kdy státy dostali dárek miliardy euro a mohli se to utratit, jak chtěli. Teď se to kon- velice dobře kontroluje. Finanční nástroje. Velice zajímavá diskuse. Ano, měli bychom mít diverzitu finančních nástrojů, ale musíme si uvědomit, že jsou určitá omezení. Především potřebujeme obojí, jak granty, tak úvěry nebo jiné finanční nástroje založené na mm, jak se možnosti generovat výnosy. Komise se nemůže stát další bankou, již máme velkou Evropskou banku i Velký Evropský fond, který poskytuje zdroje a nástroje. A pokud by to stačilo, tak EIB, již tady je, mm, existuje řadu desetiletí, ale současně velký, ten velký skok růstu konvergenci. Byl dosažen díky grantům, nikoli díky úvěrům z EIB. Takže my potřebujeme rovnováhu. Když se podíváme na finanční nástroje, jako jsou úvěry nebo jiné podobné věci, tak musíte prokázat, že ty nástroje generují zisk. Současně ale Evropa potřebuje spoustu investic které nejsou alespoň na začátku schopné eh, generovat zisk. Často potřebujete dvě, eh, tři různé investice do regionu, abyste dosáhli situace, kdy skutečné finanční eh, investice finančních nástrojů dokáží generovat zisk. A ten vstup, obvykle ten první vstup je investice státu nebo místní samozprávy a na to potřebují granty. Takže tady musíme mít rovnováhu. Flexibilita. To je další prvek, tedy flexibilita. Můžeme mít flexibilitu, pokud máme peníze. Jak ten minulý graf indikoval, máme flexibilitu, protože již jsme ji tedy využili, protože um, jsme u těch stropů, což nás nutí využívat satelitní instrumenty mimo evropský rozpočet, což také nepro, nepodporuji, ale to je jediné ad hoc řešení, které existuje. Ale to není dobré, to souhlasím, ale je to výsledek toho známého jednoho procenta. Musíme to změnit. Místo abychom víc nejdříve ukazovali, co potřebujeme, tak mm, se snažíme více utrácet a pak to dostat do toho, do toho malého, té malé kapsy. Pak zvaný backlog. To je velmi populární výraz. My obvinujeme kohezi z toho backlogu, ale ve skutečnosti to není problém koheze, je to problém nedostatečných zdrojů na platby v, za sebou, v posobě sobě následujících letech. Pokud by byla schopnost platit včas, tak by nebyl backlog. Je přirozený backlog, to je ale 6 až 7 miliard euro ročně, ne 20 a více, jak jsme měli. že začínáme novou fázi backlogu, je to stále pod kontrolou, ale pokud se to nezmění, tak budeme mít 25-30 miliard backlog do budoucnu. Nebudu tomu, jak se věnovat více času, jenom aby bylo vidět, jakou úroveň jsme měli v roce 2004. Tady je další fenomén eh, rozpočtu RAL, což v roce 2015 216 miliard euro. RALS vznikají z důvodu velké nevyrovnanosti mezi platbami a závazky. Ten eh, rozdíl je příliš velký. Samozřejmě tak snížme závazky, ale to není odpověď na potřeby EU. Pokud seškrtáme závazky, tak vysíláme signál, že nic nebudeme financovat. My se snažíme předstírat, že máme evropský rozpočet a reaguje, schopni reagovat, ale nebudeme. Takže musíme zvýšit platby, abychom snížili ráz. Takto se vyvíjí rál. V roce 2014 to kleslo proto, že ne všechny regulace ohledně kohezní politiky a dalších jeho financování platily, takže tam nebyly závazky tu chvíli. Takže to je přirozený pokles. Když je nová finanční perspektiva, ale už to zase roste. Takže jsme na té správné cestě. Budeme mít úplně stejnou situaci, jako jsme měli v roce 2014, pokud to nezměníme. Pak, ehm, abych se podíval na kohezní politiku z polské perspektivy, co si myslíme o evropské přidané hodnotě v několika číslech. Je to důležité pro mnoho zemí, je to jeden z hlavních nástrojů podpory financování, investic. Zase to ukazuje transfery. Ma... Nebudu věnovat příliš mnoho času detailům tady. Pro některé státy je to minimálně 50 veřejných investic, v jiných zemích je to 90, takže to skutečně stojí za to to zvážit, než to změníme. Um, pak jeden z prvků, mm ohledně evropské přidané hodnoty, eh, gross capital, vytvoření eh, kapitálových investic. Pokud potřebujeme indikáty, indikátory, tak proč nevyužít toto, jaký je dopad na eh, veřejné finance a investice z kohezní politiky, která čísla 407 eh, tisíc nových pracovních míst díky kohezní politice v Polsku, 30 tisíc nových podniků, téměř 260 nových eh, institucí a mnoho dalšího. Eh, přímé investice, no, to je budování nových silnic a podobně, na to jsou čísla, která indikují, mm, ty jsou indikativní a přináší hodnotu i pro jiné země, protože to se neprodukuje jenom v Polsku, to se produkuje v celé Evropě. Toto je tedy kanál, jakým kohezní politika ovlivňuje EU. Jak jsem řekl, žádná jasná definice toho, co považujeme za přidanou evropskou hodnotu. Mm, bylo hodně investic, například ve Vroclavi. Jaký je výsledek těchto investic? Hodně mm, mladých lidí z Itálie, Španělsko, Portugalska. Jsou nejprve tam studovat a pak tam hledají pracovní místa. Je hodně článků v novinách o tom, které ukazují, ukazují živou, si živý důkaz, že eh, mm, vytváření příležitosti v jedné zemi řeší problémy s pracovní místy i v, jiné zemi, v jiných zemích. Když se podíváme na Polsko, jaké, jakých úspěchů jsme dosáhli, tak lidé vidí, že stojí za to tam začít nový život tam, této, v té zemi. To je tedy několik komentářů z mé strany o těch výzvách můžeme mm, trávit hodně času jednáním o nových sofistikovaných řešeních, ale pokud nevyřešíme problém nízké úrovně zdrojů, které jsou k dispozici, tak mnoho toho nedosáhneme v evropském rozpočtu. Děkuji. No, <clears throat> aby se vyřešil problém plateb. Nemáte nějaké jednoduché účinné řešení? Aby se vyřešily ty nezaplacené faktury, máte nějaká doporučení? No, no, jiné řešení nezaplacených účtů e, není, než je zaplatit. Problém je, že musíme přesvědčit politiky, když jste byl eh, v komisi, tak jste vyřešil nějaký problém ehm, finančních prostředků. No, to víte, pokud se shodneme na tom, že budeme mít více plateb v rozpočtu, tak pak můžeme zase začít celou tu diskusi o správě evropského rozpočtu, rozpočtu modernějším způsobem. To znamená, ne, že se peníze zmrazí v, v konkrétních kapitolách a jakékoliv budou potřeby v daném roce, tak se na ty peníze nebude moci sáhnout, což je situace, která se stala, když jsem já byl ve funkci. Snažili jsme se najít 20 milionů euro na Syrii, a nemohli jsme je najít. A zatím jsme měli půl miliardy v jednom ze zemědělských fondů. A ty tam byly zamražené. Takže v podstatě pak jako rozpočtovatel nemáte žádnou kontrolu nad rozpočtem, což je nepřijatelné. A v podstatě nikdo z ministrů financí v zemích EU v takové situaci není. Ale takový je zkrátka fakt. Ale než začneme jakékoliv vážné diskuse, musíme poskytnout dostatek prostředků, protože my v těch kapitolách máme samé, samá omezení, samé zákazy. A zejména teď, eh, když je migrace a všechno to ostatní, tak jsme měli kapitolu 3 a 4, eh, to znamená ty kapitoly, ze kterých jsme mohli vybírat peníze, ale teď tady máme obrovskou poptávku a nemáme žádné prostředky, které na ní můžeme použít la rubrique 3, il a fallu ajouter 50% de crédit. Takže v eh, okruhu 3 se tam vlastně v roce 2016 v rozpočtu eh, přidal 50% a to vlastně pak umožilo panu Fernandozovi dostat tu cenu MEP Award. No, naštěstí, že jste nic nevzali ze zemědělství, eh, protože tady máme zástupce mm, z výboru pro zemědělství. Když eh, dovolíte, dáme nejdříve slovo eh, stínovým zpravodajům, pak dostanou slovo koordinátoři. Pak eh, za EPP a SAD, tady stínoví zpravodajové nejsou. Ach, to jste vlastně vy. Jako zpravodajka se i stínová zpravodajka. Takže pan Švarc, tady není pan Depré, pan Kolmel za pana Švarce? Pan Kolmel. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych chtěl srdečně poděkovat za eh, tyto velice detailní přednášky, které jsou vždy velice jaksi informativní a z hlediska ECR si myslím, že bychom možná třeba ještě jednou měli začít od těch sdělení pana Dominika protože ta sdělení velice konkrétně ukazují, že máme spoustu technických možností, jak řešit financování všeho možného. Konec konců, my jsme o tom hodně mluvili už včera v rámci diskusí o EFSI, projektové dluhopisy a všechno to ostatní. Ale rozhodující je pro nás, že bohužel matematiku pro nás nikdo znovu neobjeví. To znamená, když chceme vydat peníze, tak ty peníze buď musíme mít v pokladně, anebo se musíme zadlužit. Zadlužit se nesmíme, přesto máme stále nesplacené faktury, to je velký problém. Doufáme, že to začneme nějak zvládat, ale já bych rád připomněl to, eh, že i při sestavování letošního rozpočtu jsem upozorňoval na to, že buď dostaneme více příjmů, a nebo budeme muset redukovat závazky každá jiná řešení, každé jiné řešení povede středně a krátkodobě k nesplaceným fakturám. A to nejde. No a tím se dostáváme k té základní otázce. Několikrát se tu řeklo, že všichni přece chceme více Evropy a lepší Evropu. A v podstatě to pro nás, pro všechny znamená víc peněz. No a já bych si dovolil zvažovat otázku, zda tato rovnováha skutečně platí. Je lepší Evropa automaticky Evropa, která vydává víc peněz? Já bych si dovedl představit i jiné možnosti. Eh, rád bych ještě jednou připomněl náš systém financování. My se financujeme z příspěvků z členských států. A evropský rozpočet rozdělujeme, což je dobře, a máme celou řadu opt oblastí, kde skutečně odvádíme skvělou práci, ale musíme si jasně říct, že když členské státy budou mít platit víc, tak buď pak budeme mít systém, kde v zásadě členské státy na tom budou participovat schodně, na, na těch tedy vyšších prostředcích EU, ale pak je potřeba ptát se na to, proč tedy státy nejdřív převádějí peníze na EU, aby je pak dostali zpět. Takže když budeme mít více příjmu e EU, tak budou státy, které budou muset platit víc, ale nebudou víc dostávat zpět. Což znamená, že v čisté bilanci budou víc platit, víc přispívat. Já t- proti tomu zásadě nic nemám, ale je potřeba transparentně říct, co vlastně chceme. Takže my máme povinnost říct, o jaké výši prostředků, že to vlastně mluvíme. A pak samozřejmě se objeví otázka, co chtějí občané EU a co budou e, členské státy ve skutečnosti ochotny financovat, protože víte, že momentálně se velice intenzivně diskutuje o otázce Brexitu. A to je přesně ptaní se na tuto otázku. Samozřejmě my se tady můžeme klidně shodnout, ano, budeme chtít víc peněz pro rozpočet EU, ale pokud to povede k tomu, že členské státy pak řeknou, dobře, když budeme muset platit víc a víc, tak už nebudeme chtít být členy EU. Tak nad tím se musíme zamyslet. A já si myslím, že musí existovat další možnosti. Protože eh, ty otázky tady zazněly, například, já nevím, eh, že se z evropského rozpočtu staví dálnice, to je hrozně hezké a správné, ale jak to, že si členský stát nedokáže zaplatit dálnici sám? Když, se, eh, když to financujeme v rámci politiky soudržnosti, tak jde o určité vyrovnávání Eh, které, ke kterému by mělo v EU docházet. Proto EU máme, proto máme společné hodnoty, ale jak říkám, musíme si definovat, do jaké výše jsou členské státy připraveny toto vyrovnávání financovat. Protože jinak eh, tady v podstatě připravujeme velký finanční problém, který občané nepřijmou a my nebudeme moci odůvodnit, eh, my nebudeme moci opodstatnit tento, tento směr, když eh, budou stoupat sentimenty proti EU. A proto je potřeba o těchto otázkách přemýšlet a ne automaticky přemýšlet o tom, že více Evropy znamená více peněz. Je potřeba přemýšlet o tom, kde Evropa může skutečně přinášet přidanou hodnotu, kde může mít velký vliv. A tam má Evropa býti aktivní a je skvělé, že to také stojí nějaké peníze, protože to, je, to jsou dobré výdaje. Ale pokud nějaký stát daný výkon může podat i bez pomoci EU, tak by to neměla financovat EU, měl by to financovat právě ten stát. A nakonec je potřeba si konec konců zvyknout i na to, že peněz máme málo, to se týká všech i národních rozpočtů. Na to nezapomínejme. Si. Děkuji a slovo má nyní pan Depre. Děkuji, pane předsedo. V těch vystoupeních, která tady zazněla, jsou, myslím, dvě důležité věci. První bod, kdy jsme viděli, jak se eh, objevil zářivý obraz toho rozpočtu. To určitě prostě vyvolává takové vzedmutí, chutí. A i když eh, já trošku jako agnostik zůstávám nescela uspokojen eh, pojmem evropské přidané hodnoty. Byl bych rád, kdyby se mi na dvou, třech příkladech ukázalo, co to je ta evropská přidaná hodnota. Eh, je přidaná ta hodnota pro, ko- pro koho? Pro koho je to ta hodnota? Co může být přidanou hodnotou v jedné zemi, třeba je nevýhodou v jiné zemi. Po uh, těchto osvěžujících eh, příspěvcích jsem pak dostal jako ránu kijem eh, realistický obraz od pana Dominika. A eh, tváří v tvář výzvám, před kterými stojíme, ta rána kijem od pana Dominika v jeho realismu. To, myslím, velice dobře symbolizuje atmosféru, ve které budeme muset pracovat na té revizi No, Dominik to je takový recidivista v této věci. No, já bych tady nechtěl použít něco, co se týká jakési viny, takže raději bych použil eh, název, že je analytik. My teď eh, se chceme pustit do revize víceletého finančního rámce a finančních výhledů. A přitom tady jsou některé věci, které nemůžeme ovlivnit. Především jsou tady strukturální aspekty současného, současné struktury víceletého finančního rámce. Aby se to změnilo, bylo by zapotřebí jednomyslného souhlasu rady. A já si nemyslím, že v současném stavu eh, názoru veřejného mínění, že tady bude eh, opravdu možnost zvýšit ty stropy. A i když souhlasím s mnoha myšlenkami, které zazněly, zejména změnit tu délku finančních výhledů, co řekl pan Kaš, To je velice zajímavé, snížit to na pět let, to je zajímavý návrh, ale bohužel pro naši práci Eh, to bude znamenat, že je třeba brát v úvahu to, co existuje a přitom vnést opravdu výrazné zlepšení do této situace. Ať se nám to líbí nebo ne, ať chceme či nechceme, stále narážíme na stejný problém, nemáme dost prostředků. Ale doposud ve všech těch okruzích nejsme ještě u toho stropu. Pak jsou tady nástroje v současném víceletém finančním rámci, které není možné snadno mobilizovat. S tím bychom mohli něco udělat. To by mohlo být strukturální aspekt našeho působení. Mohli bychom se pochop, pos, mohli bychom se snažit tady trošku povolit ty šrouby, které nás tak stahují. A také myslím, že členské státy z jiného důvodu Eh, když dnes eh, členské státy vlastně přispívají více, než se to ukazuje v rozpočtu, protože vedle rozpočtu EU jsou tady další nástroje. Takže když hovoříme o příspěvcích členských států, eh, máme tady další věci, například Africký eh, fond nebo eh, nástroj pro Turecko, nebo to, co tady již některé nástroje vyžadují ve víceletém finančním rámci a pokaždé, když to použijeme, tak musíme žádat o zvýšení příspěvku jednotlivých členských států. Já bych tedy chtěl, aby toto moje vystoupení neznělo nějak poraženecky. Já nejsem poraženecký e, stoupenec. Já jen říkám, že v situaci, ve které teď jsme, musíme definovat dostupné cíle a musíme přidat ještě určité aspekty pro revizi toho finančního rámce. No, jinak to bude e, jako když přislíbíte velký večírek a pak je z toho malilinké setkání. Monsieur Tarant. Pan Tarant. Euh, quitté. už odešel. Tak paní Niriada, ta také ale odešla, tak pan Zany. Sì, grazie Presidente, ringrazio i nostri ospiti. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat našim hostům za jejich prezentace, jejich slajdy a náměty k zamišlení. Bylo to velmi zajímavé. nejzajímavější prezentace, aniž bych mě nějak kritizovat. Další byla prezentace pana Dominika, která skutečně dala podnět k zamyšlení nad budoucností, jak ten rozpočet souvisí s budoucností, jak je v souladu. Toto jsou diskuse, které jsou důležité pro EU a e, každopádně budou mít vliv na strukturu rozpočtu Evropské unie. My jsme um, uvažovali o rozpočtu eurozóny. To bude také téma k diskusi. Ne dnes, ale. Pak jsou tady nějaké základní problémy. Občané Evropské unii od našeho rozpočtu toho očekávají mnoho. Ovšem zdroje jsou omezené a ten backlog plateb to ukazuje jasně. Máme, mm, dali jsme mnoho slibů, zvýšili očekávání občanů, ale ukazuje se, že nemáme zdroje, abychom tato očekávání plnili. Žádáme členské státy o více zdrojů. Je to správné? Eh, je nemožné žádat členské státy o více zdrojů. Oni mají problémy Eh, své že není prostor k manévrování, není prostor eh, zvyšovat jejich příspěvky. Řešení, eh, které padlo mnohokrát, je, že když, se, když revidujeme cíle rozpočtu, když pochopíme, že nemůžeme udělat všechno s tím rozpočtem, si musíme ty zdroje zaměřit na dva nebo tři základní cíle, které, kterých lze lépe dosáhnout evropským rozpočtem. Lépe, než co by bylo dosažitelné um, pouze rozpočty členských států. Nemůžeme financovat všechny problémy naším rozpočtem. Pokud chceme dosahovat našich cílů, pak to by byl lepší způsob, jak postupovat A Měli bychom se zaměřovat na projekty, které můžeme lépe financovat jako Evropská unie z našeho rozpočtu, spíše než na ty, které mm, by si členské státy mohly stejně dobře financovat sami. Ta myšlenka přidané hodnoty je důležitá také. Někdy členské státy jsou lépe schopny dosáhnout cílů sami. EFSI, to je jeden příklad. Ta myšlenka byla vytvořit obrovský rezervoár na evropské úrovni, rezervoár financování. který vyfinancovali členské státy, ty by k tomu přispívali, ale nefungovalo to z důvodu strukturálních investic, které se lépe řídí na evropské úrovni. Členské státy nebo rozpočty členských států ehm, tedy pokud je investor, který chce investovat do infrastruktury, tak eh, se to děje a je to v národní platformě. Když Ital nechce, nebo Itálie nechce eh, dát peníze na EU na financování železnice ve Španělsku a Portugalsku, tak to, toho jsme svědky. Ehm, když se podíváme na vlastní zdaje, což by mohlo zvýšit příspěvky do ehm, evropského rozpočtu, my víme z jednání, které jsme vedli s panem Montem, tak to je velmi obtížné velmi obtížný přístup. E, tady ta myšlenka tak daně z karbonu, finančních transakcí, tady jsou problémy. My si poklademe otázku, zda je to vůbec možné. Pak mám otázku na naše řečníky. Hmm. Hmm pokud to má cenu, tak eh, bychom se asi uvědomili, že máme omezení, že rozpočet nemůže financovat všechno, že jsou rozpočtové linky, které, nebo ty cíle se lépe dosahují na úrovni členských zemí. Musíme rozlišovat mezi tím, co eh, se eh, lépe dosahuje v EU a co se lépe řeší v členských zemích a pak můžeme alokovat zdroje efektivněji tím, že Eh, bude, se budeme zaměřovat na hlavní cíle. Skončím tím, že neúplně souhlasím s zástupcem panem který zmínil eh, rozpočet eh, u beneficienty EU. Nesouhlasím s tím, co řekl Ehm, jsou členské státy, které ukazují, projevují velkou solidaritu a místo, aby řešili své vlastní problémy, tak alokují financování EU. Itálie je jedna ze zemí, která posílá více peněz do EU, než dostává. Často si klademe otázku, zda by nebylo dobré, aby některé projekty Mm, které vytvářejí ty složité finanční toky, posílání peněz do EU, pak se to posílá do členských zemí. Je to byrokratický kánoční můra, je to velmi obtížné ty peníze využívat pro účely, za, mm, na jaké jsou určeny. Ehm, mm, doufám, že můžeme pracovat na eh, tomto základě. Nemůžeme eh, vyřešit všechny problémy. Ehm, mm, protože eh, ehm, občané vidí evropský rozpočet jako plítvání peněz. Pokud musíme dělat více s mm, menšími zdroji, tak to musíme dělat méně, ale efektivněji a to nám poslouží lépe ukáže to, že konsistentně plníme své cíle. Děkuji. Koltek. Ten tady není, tak přejdeme k koordinátorům. Pan Fernandez. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Když položíme otázku evropským občanům, Jak velký si myslí, že je evropský rozpočet z hlediska procent GNI? hrubého domácího produktu. Co si myslíte, že odpoví? Jaké procento myslíte, že odpoví? Já jsem tento pokus udělal několikrát a nikdo si nepředstavuje, že rozpočet Evropské unie odpovídá jednomu procentu. Nikdo si to nepředstavuje takto. Co to znamená? To znamená, že my tady říkáme, že občané e, říkají, že je rozpočet moc vysoký. A ve skutečnosti oni si myslí, že je ten rozpočet vyšší, než je ve skutečnosti. Občané si myslí, že přispívají víc, než tomu tak ve skutečnosti je. Nepředstavují si, nedovedou si představit, že máme rozpočet pro 28 členských států, který odpovídá jednomu procentu. Udělejte ten pokus. A to by nebylo špatné tímto e, začít, e, protože všichni říkají, není možné rozpočet zvýšit, občané si to nepřejí. Ale občané si myslí, že e, je ten rozpočet mnohem vyšší, než jaký ve skutečnosti je. To je problém, že ty prostředky nejsou dostatečné. Občané nejsou připraveni na vlastní zdroje. No, dobrá. Když se občanům řekne, e, uděláme vlastní zdroje, abychom financovali zaměstnanost mladých, nebudou pro? Uděláme vlastní zdroje proto, abychom financovali bezpečnost Evropské unie, nebudou pro? To jsou přece vlastní zdroje, které mají reagovat na opravdové potřeby evropských občanů. Zejména otázka zaměstnanosti je tady důležitá. Otázka revize. Zachováme strategii, protože jsme říkali, že máme strategii, strategii 2020. A já to tady zdůrazňuji protože jsme slíbili určité cíle. Já vím, že to jsou cíle které jsou také spojeny s národními akcemi. Ale pak také víme, že tady máme problém v Evropě. Co je národní je dobré, co je evropské je špatné. A za všechno může Brusel. Této strategii bychom měli zkoumat, jakou odpovědnost má každý členský stát za ty cíle, které máme. Ale my jsme udělali velice pokrytecky něco jiného. Řekli jsme, že velice dobře známe cíle, ale pak jsme řekli, 1% prostě to je rozpočet Evropské unie a tím pádem ty cíle nesplníme. A pak řekneme, může za to ta strategie 2020, je to špatná strategie. Jak chceme mít rozpočet, který bude odpovídat cílům, který chceme dosáhnout. Myslím, že i otázka vlastních zdrojů záleží na tom, jak eh, k těm vlastním zdrojům vlastně vůbec přistupujeme. Samozřejmě Německo a Francie v rozpočtu 28 představují 38 toho rozpočtu jen Německo a Francie. A to jim dává velkou moc. E, když e, e, zvu na večeři, musím přece aspoň vědět, do jaké restaurace. A možná ne jen si rozhodnout, do jaké restaurace, když to já platím. No, když zvu, tak platím. To je prostě věc, která závisí také na tom, jak eh, ty příjmy vlastně využijeme. Otázka přidané hodnoty. Jedna věc tady na mě dělá velký dojem. Ano. Dejte nám prosím definici. Tím bych měl začít. Já samozřejmě úplně na úvod jsem měl říci, že děkuji všem třem za vynikající eh, příspěvky. Byly velice dobře se doplňovaly, byly to výborné příspěvky. A já se vás teď ptám, Jakou definici byste nám dali pro evropskou přidanou hodnotu? Jak definujete evropskou přidanou hodnotu? To je prostě přidaná evropská hodnota, to není přidaná hodnota pouze pro jednu zemi. A co je dobré pro jednu zemi, je snad dobré i pro jinou zemu. No, jistě závisí, přijde na to. Ale dejte nám tedy to definici té přidané hodnoty pro Evropu. A začněme definicemi Eh, máme vycházet nejdříve z negativních eh, definic, jak přesvědčím lidi. Řeknu, když odejdu z EU, tak to bude mít takové a takové náklady. Když odejdu z EU, bude to mít takové a takové náklady. Když skončí Schengen, bude to mít takové a takové náklady. Nevím, kolik miliard. Čili začít tím, že prokážeme tu přidanou hodnotu Evropské unie na základě Eh, těchto negativních úvah, eh, kolik by stálo, kdyby eh, Evropská unie nebyla. To je možná jeden způsob, jak to vyjádřit. Pak je tady další zajímavá věc. S rozpočtem, který je velmi malý a který nemůže vyřešit problémy Evropské unie, tak řešení s tímto rozpočtem je, že děláme jednu věc – Máme ještě více nacionalismu, více lidí chce odejít z EU. A e, řešení v hlavě mnohých je takové, že by se ten rozpočet měl ještě dále snížit. Co to přinese? Prostě nic nevyřešíme. A proto si myslím, že otázka e, udržet 1% nebo ne, to je vůbec eh, důležitá otázka, ale jak už tady bylo řečeno, Gerardem, eh, ten rozpočet už začíná být vyšší než 1%. Ale jak říkám, lidé si myslí, že je to mnohem více. Ale přitom členské státy ty si eh, stanovily velký cíl udržet 1%. A aby se udrželo 1%, tak se tady používají různé nástroje, které jsou mimo rozpočet EU a nezapočítávají se do toho jednoho procenta. Takže já myslím, že na základě práce našich vynikajících zpravodajů a na základě příspěvků, které tady zazněly ve slyšení, máme jednu povinnost. Provést revizi, to je jasné, Jasné, že nemáme flexibilitu a přitom flexibilitu potřebujeme. A já myslím, že eh, bychom eh, měli eh, dosáhnout takové flexibility. Některé věci nejsou logické. Podle mého názoru není logické, že přijíme z pokut se vrací do členských států. Loni to bylo 2,3 miliardy eur. To byly příjmy z pokut. To by mělo být příjmem Evropské unie. Je to příjmem Evropské unie, do rozpočtu to jde. Ale pak se to vrací do členských států. Pro mě by bylo logické, aby takovéto příjmy prostě zůstaly v rozpočtu EU. Mohou být použity například eh, následném roce se započíst do rozpočtu. Podle mě je logické, že by to mělo takto být eh, začleněno do flexibility. Ale i ten eh, přebytek, no možná, že ten přebytek to už je moc, ale rozhodně ty pokuty, to by tak mělo být. Já vám děkuji za pozornost a promiňte, že jsem mluvil trošku déle, než by mě příslušelo. A jak se eh, daří eh, mandloním v Portugalsku? Prosím, paní Gardia Zabal. Děkuji, pane předsedo. Když se pouštíme do diskuse, eh, jako je tato, když zkoumáme situaci celé Evropy, ne z hlediska rozpočtu, tak eh, prostě mm, přistupujeme k tomu energicky, bojujeme za všechno, co, co má cenu bojovat. A eh, možná by bylo dobré udělat i trošku krok zpět a dívat se na to zde větší ehm, eh, vzdálenosti, abychom se nefrustrovali. Teď prožíváme v Evropě určitý paradox a pravděpodobně už od začátku vytváření EU se nikdy nepotřebovala tolik silná EU jako právě teď. Nikdy nebylo zapotřebí v minulosti tolik eh, mít rozpočet, který reaguje na všechny ty výzvy. Nikdy dříve právě kritiky vůči EU nebyly tak eh, četné a v některých případech i tak oprávněné. A my, co hájíme EU, tak my trošku pro, prohráváme v této bitvě eh, proti eurofobům. Eurofobové ti Eh, prostě nechtějí EU, nechtějí eh, vys velký rozpočet. Používají každé klopítnutí proto, aby hájili své pozice. A my, kteří v Evropu věříme, tak eh, jak to vidíme my, tak se nám zdá, že jsme prostě zůstávali někde na půli cesty. Jak to řekl pan Dominik, prostě zůstáváme někde na půli cesty a stále je pracnější a pracnější hájit Evropskou unii a její rozpočet. Je evidentní, že potřebujeme revizi Evrop- víceletého finančního rámce. To je evidentní, že to potřebujeme. A člen, členské státy se dostatečně do takové revize nepouštějí a my musíme k této diskusi přistupovat eh, odhodlaně. 2014, 2015, poslední dva roky, jak tady zaznělo eh, také v příspěvcích, které ostatně byly vynikající, protože každý jak příspěvek eh, udělal takový přehled problémů a přehled témat, které se nás týkají v této eh, revizi. Tak tedy my jsme pokaždé použili maximálně flexibilitu ve všech kategoriích, i když v kategorii zemědělství asi nejsme na maximum, protože E, myslím, že nejsme ještě schopni kvantifikovat zemědělskou krizi, mléčnou krizi, dopad ruského embarga na naše zemědělské e, výrobky, což určitě bude mít své rozpočtové dopady. A já bych právě ráda počítala tedy s tím, co je v kategorii 2 v kategorii 1 tady je třeba investovat do projektů, realizovat investice ve strukturálních fondech. Pokaždé, kdy je cíl stále širší, máme tam nezaměstnanost mladých, máme tam uprchlíky a s tím určitě bude ještě dále třeba pracovat. Nemusím ani mluvit o tom, jak vypadá kategorie 3 či 4, protože tam nejsme schopni splnit Eh, cíle rozvoje a proto žijeme v tom světě, ve kterém žijeme, kde je největší počet uprchlíků v celé historii. Já myslím, že eh, je eh, neuvěřitelné, že si všichni neuvědomují, že je třeba udělat revizi, skutečnou revizi rozpočtu. Musíme mluvit jasně. To, co tady všecko před námi je, nesplníme, když nebudeme mít víc peněz. Já tedy opravdu velmi lituji, že si to lidé nepřipouštějí. Lepší Evropa znamená více peněz, ale není to jen více peněz. Jen říkám, že pro lepší Evropu je třeba dát více peněz. A s tímto rozpočtem rozhodně moc daleko nedojdeme, nedojdeme k té lepší Evropě. A je tady ještě jedna věc, ve které s panem Dominikem nesouhlasím, i když s ostatními u většinou věcí souhlasím. A to je otázka vlastních zdrojů. Evidentně eh, eh, naše problémy, pozici rady v jednání nevyřešíme, ale přitom je možné nám hodně pomoci. Jedna z myšlenek, která stojí za skutečnými vlastními zdroji, je pokusit se změnit mentalitu členských států, které jednají o víceletém finančním rámci z tohoto hlediska. Kolik tam dám a kolik dostanu zpět. Protože když by tady byly vlastní zdroje, tak v každém případě eh, to eh, je eh, jiné uvažování, než kolik dám a kolik dostanu zpět. Eh, protože kolik dám, kolik dostanu zpět, to je nereálné, krátkozraké uvažování. A přitom se takto projevuje a e, přitom e, je třeba věnovat obrovskou energii obraně rozpočtu. Jsou tady některé falešné mýty, ze kterých se vždycky vytvářel negativní obraz rozpočtu. A přitom my si musíme uvědomit, že ten rozpočet to není e, rozpočet z roku 2000 nebo z roku 90. Hodně se to změnilo, ale jak vidíme z některých vystoupení, ne všichni si toto všechno uvědomují. A když hájíme rozpočet, tak já vždycky myslím, nám to přece není nutné tady vykládat, je to třeba vykládat v radě. E, v Evropské radě je třeba vykládat, proč je důležitý evropský rozpočet a proč je zapotřebí mít všechny tyto e, aspekty. Takže já bych navrhla, obraťte se na radu a tam jim řekněte všechny ty údaje a čísla, aby se uvědomili, jak vypadá rozpočtová realita to není možné na to aplikovat krátkozraký pohled, kolik já tam vložím a kolik naopak dostanu zpět. Mně připadá zajímavé, co řekl pan Dominik o finančních nástrojích, protože v poslední době stále více a víc slyším, eh, že se říká, že evropský rozpočet se stále více a více mění na finanční nástroje. A na jakési nástroje eh, fiskálního inženýrství. Ale já si myslím, že finanční nástroje slouží prostě pro konkrétní eh, projekty za konkrétních podmínek a je tady celá řada aspektů, kde je to třeba takto postupovat. To si myslím, že je rozumný argument. A pak ještě otázka k platbám. Je pravda, že teď jsme v takovém eh, mírném období, pokud je o platby, potřeba. nejsme pod tlakem plateb, které tady byly v minulých letech. Ale velice dobře víme, že koncem víceletého finančního rámce se opět ten tlak vrátí eh, na platby, protože se budou kumulovat právě všechny ke konci toho období. A je tady jedno možnost, jak to řešit. Prostě platit. Když se k tomu zavážeme, tak je třeba to platit jinak eh, vytváříme falešný rozpočet. A vždycky se to stane, když eh, střednědobý mm, a dlouhodobý eh, výhled znamená, že to tady bude vyšší suma v těch platbách. Původně nebyly problémy s platbami, protože členské státy E, nebyly dostatečně připraveny na realizaci všech programů, které byly zařazeny do víceletého finančního rámce a e, pak e, vždycky byl velký rozdíl mezi závazky a platbami. Nikdy nebyly platby 100% těch závazků. A mně připadá, že tedy členské státy si to prostě pořád ještě neuvědomují, ten rozdíl mezi závazky a platbami. Eh, rok po roce ty, za, ty platby neodpovídají těm závazkům a to postupně za ty roky víceletého rámce eh, se nahromadí a pak nikdy ten problém nevyřešíme členské státy si to musí uvědomit, že to plnění rozpočtu vypadá takto. Členské státy teď se snaží použít 100% disponibilních prostředků a pak to vede k těm tlakům. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Plenkovič. Merci beaucoup, le président. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, zpravodajům a děkuji také všem expertům, kteří eh, přednesli velmi důležité příspěvky pro naši diskusi. Já budu hovořit chorvatsky a využijí tlumočníků. Potřeba za revizijom vyšegodišněga finančního okvira? Potřeba revidovat MFF by měla být Ehm, rána v potaz, pokud stropy MF e nestačí a ohrozují plnění závazků Evropské unie vůči třetím stranám, nebo když jsou nepředvídané okolnosti, pokud je skutečné nebezpečí, že může dojít eh, některé z těchto podmínek, jako třeba uprchlická migrační krize. Pak bychom měli zvažovat možnost revize stropů, především pro ty um, kapitoly rozpočtu, které by byly naprosto vyčerpány um, z důvodu nadužívání zvláštních nástrojů, které ohrožují stropy. Pokud by došlo k nějaké další humanitární bezpečnostní krizi, tak by se to financovalo jenom eh, z kontingenci marže, protože kapitola 4 eh, okolí třeba čtyři již byly eh, využity na uprchlickou krizi, což je, mm, což vyžaduje revizi. Vzhledem k nedůvěře mezi členskými státy vůči evropským institucím, Eh, při eh, revizi MFF potřebujeme zdůraznit, že realokované národní obálky by se neměly měnit, eh, což se týká kohezní politiky, rozvoje venkova, fondu pro rybolov s možností technických přizpůsobení. Také vítám rozpočtové plánování na základě výsledků performance a lepších výdajů, což by se zaměřovalo na evropskou přidanou hodnotu. Dovolte ale, abych zdůraznil, že koheze je přidaná hodnota pro celou Evropskou unii. Nemělo by to být um, vnímáno zvlášť. Um, různé fondy pro řadu projektů Unie byly předmětem frontloadingu a je zjevné, že tyto programy nebudou mít Ehm, k dispozici ehm, fondy v roce 2016. To je zjevné v případě iniciativy zaměstnanosti mládeže, protože celá částka byla frontloadována. Ve světle závažných problémů v některých členských zemích. Je to důležité především pro moji zemi Chorvatsko, které bohužel společně s jinými členskými státy je ve velice nevýhodné situaci, co se týče nezaměstnanosti mládeže. Proto potřebujeme eh, hledat řešení pro mm, pokračování financování této iniciativy. Mm, Mm, toto také ehm, se předpokládá v, regula- v nařízení MFF článku 14, kde se stanoví využití celého rozdílu na ehm, prostředky na závazky, které se mezi mezidobí nepoužívalo na strategické investice a je to stanoveno i v nařízení o Evropském sociálním fondu. Co se týče Eh, pladeb, tak ta situace v tuto chvíli vypadá dobře, ale musíme zohlednit reálnou možnost. Hmm, nevyplacených závazků kapitoly 1b, hmm, což se týká druhé části MFF, kohezní program by měl být realizován. Pak máme um, přenos z marže eh, kontingence, což bohužel je technický, tedy eh, nepolitický problém, takže potřebujeme podporu reformy strany příjmů rozpočtu a také alternativní způsoby, jak naplnit rozpočet a spolehnout se na práci skupiny Monty. Pan Manka. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem, eh, kteří prezentovali velice zajímavé informace. Dovolte, abych se vyjádřil k některým z nich. Víme dobře, že Evropský fond pro strategické investice, který jsme vytvořili a který má smysl, pokud chceme nastartovat Evropu, tak musíme více investovat. To znamená, musíme mm, eh, využít všechny pozitivní faktory, včetně EFSI, jak nastartovat Evropu. Víme, co nám EFSI způsobilo. EFSI zkrátilo finance z dalších důležitých složek evropského rozpočtu, například Horizont. To je jedna stránka. Druhá stránka, zkrátili jsme tyto finance, ale EFSI nefinancuje jenom projekty, které jsou rizikové, protože my jsme použili naše finance na krytí určitých rizik. Ale pokud existují projekty, například zateplení 40 tisíc bytů a domů, kde financujeme polovinu z EFSI a polovinu ze soukromých zdrojů, tak tyto projekty moje vláda realizuje bez EFSI a není to žádné riziko, tyto projekty, to zateplení bunů. Jaké tam je riziko? Tam ne, pokud jsme eh, sebrali eh, finance z horizontu pro EFSI a financujeme projekty, které by se realizovaly i jiným způsobem, tak to není dobrý management. Proto je potřeba, aby komise posoudila všechny své projekty, a ty, eh, které je možné financovat jiným způsobem než pomocí EFSI, tak by se měly realizovat jiným způsobem a využijeme finance na jiné důležité projekty. Další Problém je, že členské státy neplatí své závazky, neplatí závazky do evropského rozpočtu. Tím pádem v roce 2014 na konci jsme měli 2,47 eh, miliard nezaplacených faktur. Víme dobře, že eh, když podnikatel nedostane zaplaceno, tak to přenáší dál na zaměstnanost. Další neplacení, další řetězové reakce vznikají. Problém neplacení je obrovský. A já si myslím, že nás znova může čekat tato situace i v tomto finančním období. Když se začne více masivně implementovat, tak k tomu může dojít možná někdy v roce 17 nebo 18. Jak tomuto zabránit? Tomu můžeme zabránit tak, že státy budou plnit své povinnosti, to je jedna věc. Druhá věc – když zůstanou nevyčerpané finance z rozpočtu Evropského unie, tak se o ně nebudou eh, brát ty čistí eh, přispěvatelé. Okamžitě ty peníze ty, ty státy chtěly um, ehm, vzít zpátky do svých vlastních rozpočtů a vůbec je nezajímalo, že neplatí evropský eh, rozpočet na část faktur. Takže to jsou věci, kterým se musíme vyhnout. Tomu pomůže jedině nový způsob financování příjmové části rozpočtu, například vlastní zdroje. Další oblast, když bylo činání o rozpočtu, je financování aktivit pro podporu zaměstnanosti mladých. V mé zemi tento projekt pomohl zaměstnat obrovské množství mladých lidí. A když tento projev skončil, tak 86% jich zůstalo zaměstnaných, takže to je vysoká efektivita. A my jsme řekli, že nechceme v roce 2000 říci, že v roce 2016 si dáme pauzu se závazky do tohoto projektu a pojďme ho vyhodnocovat, přičemž ministři práce jsou schopni poskytnout ofak, okamžitou efektivitu tohoto projektu a my jsme mohli pokračovat okamžitě v závazcích na rok 2016, když ten projekt zaměstná tak obrovský počet malých lidí. Moje země snížila nezaměstnanost mladých o jednu třetinu za dva roky. To jsou obrovská čísla. Proto je potřeba, abychom tyto věci řešili. Další problém je boj proti daňovým únikům a podvodům. Víme dobře, když jsme se ptali premiérům finského a dalších, že například proč nesouhlasí s daní z finančních transakcí, tak řekli, ano, já bych souhlasil, když bude souhlasit ten a ten premiér, ale neřekl, proč by nesouhlas, proč nesouhlasí on. Takže skutečně tyto projekty musíme dotáhnout do konce. Musíme dotáhnout do konce především projekt vlastních zdrojů. Když víme, že pařížská konference potřebuje své nástroje, abychom mohli implementovat snížení emise skleníkových plynů, tak jak najdeme ty nástroje? Jeden z nich může být, že zdaníme výrobky z třetích zemí, na hranicích Evropské unie podle toho, jak e, přispívali k tvorbě emisí skleníkových plynů. Když to uděláme, pomůžeme našim podnikům v EU, aby byly konkurenceschopné, aby na ně netlačila nečistá výroba z třetích zemích. Na druhé straně budeme mít nástroj na pařížskou konferenci, který nám pomůže řešit to, že ty státy se budou snažit snižovat emise skleníkových plynů aby jejich výrobky byly levnější na našem trhu, takže to bude mít dvojí charakter. Dejme toto dohromady. Já vím, že Evropský parlament nebude dělat tady problémy, ale obávám se toho, že Rada bude mít opět problém se systémem vlastním zdrojů. Proto bude dobré, věřím tomu, že samozřejmě skupina pro vlastní zdroje přinese své závěry a věřím tomu, že se nám podaří vyjednat dobrý projekt s radou, protože rozpočet Evropské unie je nečitelný pro evropské obyvatele. Vůbec netuší, co tam je. Kdybychom to udělali transparentní a to by byl systém vlastních zdrojů, tak by nám to jistě pomohlo. Děkuji. Máme ještě dvě žádosti o slovo pan Geher. Děkuji vám, pane předsedo. No, já jsem mohl poslouchat ty eh, přednášky pouze ze své kanceláře, bohužel, protože jsem měl jiné povinnosti, ale eh, chtěl bych reagovat eh, na několik kolegů a proto se hlásím o slovo. Ta informace od pana Jose Fernandese s tou restaurací a kdo to všechno zaplatí, to mně přijde velmi vtipné, protože já jsem také přemýšlel o takovém nějakém příměru. Nejen proto, že v podstatě Němci to menu zaplatí, ale proto, že když jsme jednali o víceletém finančním rámci, tak eh, v některých eh, částech Německa eh, se říkalo, že parlament se chová, jako když nakupujete s kreditní kartou v někoho jiného. Což si myslím, že je poměrně trefné. Je to takové to, co posiluje ten pocit jaksi znevýhodnění mezi Němci, kdy tedy mají pocit, že platí za celou Evropu. Samozřejmě e, je to také souboj politických sil v Berlíně, ale já jsem si pak uvědomil, že to je vlastně jinak. Představme si, že máme, e, já nevím, prostě nějakou třídu, která slaví 10 let od maturity a jdou do restaurace a řeknou si, dobře, chtěli bychom nějaký e, bufet pro 28 lidí. A um, hospodským je komise, ta připraví ten střednědobý rámec, pak přijde 28 hostů, no, to je, ten první řekne, no, to je uh, úžasné, toho je tolik. Ten další řekne, no jo, ale tam jsou ryby, ty já platit nebudu, ty já nejím. No, tři, další řekne, no jo, já to nemůžu zaplatit, protože já nemám peněženku u sebe, Ježíš Maria. Další přijde, no já jsem právě přišel do práci, já taky nemůžu zaplatit. A přijde další, a já jsem e, slíbil dětem, že jim něco přinesu, ale to asi nebude stačit. Takže každý má svou pozici každá vláda má vlastní pozici a taková je ta situace. A my tam stojíme někde opodál a koukáme se na to. Snažíme se rozdělit peníze, aby ty, ta přání jednotlivých hostů byla eh, jaksi uspokojena. Každý chce něco jiného. Eh, každý chce nějaký jiný detail, ale ten společný postoj, co vlastně chtějí, nemáme. No a eh, taková je diskuse tady. Já bych rád upozornil kolegy na to, eh, slyšel jsem to u několika příspěvků, když hovoríme, hovoříme o rozpočtu EU, kdo určuje, co tam přesně je a co se z toho bude dělat. No to jsou přece členské státy. Ono to přece není tak, že když my tady voláme po více penězích, že eh, já nevím, eh, ne proto, abychom se tady pozlatili stoly, ale je potřeba upozornit na to, že to, co chtějí členské státy financovat tímto rozpočtem, co chtějí členské státy financovat tímto rozpočtem, tak to nemůže být tím rozpočtem financováno, protože, jak říkali kolegové, každé euro lze vydat jednou. Pokud chceme zároveň dělat zemědělskou politiku, regionální politiku, pomoc uprchlíkům, já nevím, bojovat s příčinami uprchlíků, tak si každý členský stát musí zkrátka říct, co je pro něj priorita. A pak budeme financovat ty priority a to další zkrátka ne. No a nebo pak je tady ta alternativa, politicky lehčí, řekněme, říci, že dobře, tak e, posílíme příjmy, a to buď vlastními prostředky, anebo tím, že navýšíme příspěvky z členských států. Nicméně já jsem velice nespokojen se situací, aby se tak řeklo, v hlavních městech, v celé řadě hlavních měst, e, a u nás to tak rozhodně a je to tak i jinde, tam se dělá, jako kdyby tento rozpočet v podstatě představoval nějakou černou díru, kam sypete peníze a už o nich nikdy v životě neuslyšíte. A nebo naopak, e, že to je něco, s čím se dělá všechno možné, jen ne to důležité. Takže členské státy jsou zodpovědné za vytváření tohoto rozpočtu a bohužel to e, zejména ve střednědobém horizontu naprosto ignorují, protože nikdo vlastně neví, co se s tím střednědobým finančním rámcem má dělat. Každý chce prosazovat jen svůj politický cíl, aby si zasloužil dobré titulky, ale nepřemýšlí o tom, co by bylo nejlepší pro všechny, protože pak by ta diskuse musela vypadat úplně jinak. E, ta otázka toho justretur, Eh, to u nás částečně řídí celou tu diskusi eh, a v, členský, v ostatních členských státech tak já, také já to považuji za chybné, protože eh, to zkrátka neplatí. Pan Dominik uvedl poměrně hezký příklad například na ty regionální výdaje v Polsku. Upozornil na to, že tam to je také tak, že zkrátka tím nasazením Justre Tour by ty kapitálové toky v Evropě vůbec nevznikly. A to je velice důležitý příklad, protože Helenská republika, když potřebovala nové letiště, aby mohla provést, eh, provést eh, eh, uspořádat olympijské hry, tak to financovala regionálně, ale my jsme to stačili, stavěli firma Hochtief z Německa a ten kapitálový tok je tím pádem velice komplexní Protože pak bychom se museli snažit modelovat eh, pak bychom se měli snažit modelovat, kam tedy proudí ve finále ty peníze ze fondů soudržnosti, kudy a kam se přelévají, my jsme zaplatili tolik a tolik a chceme z toho získat alespoň tolik a tolik a to pak otevírá celou tu otázku různých rabatů a zvýhodnění, no ale tím se nikam nedostaneme. Protože do posledního finančního rámce jsme řekli, chceme méně rabatů a nakonec jich máme víc. A podle mého názoru je to zkrátka e, zásadně chybný přístup. Naše spolková země v Německu e, má nejvíc obyvatel a tím pádem vydává nejvíc e, do evropského rozpočtu. A já kdybych něco takového řekl, že budeme vydávat tady ještě víc, no tak se mi vysmějí doma, že ano? A tím pádem je potřeba přemýšlet o tom, jakým způsobem se bude jaksi zrcadlit ten národní podíl na rozpočtu EU, ale to je opět ta diskuse, která podle mě nefunguje. Naš politický postoj je takový, že nechceme víc peněz. E, naše politická situace je taková, že musíme říci, milé členské státy, máme smlouvu, tam je napsáno, co má Evropa financovat. Máme strategii 2020, máme nouzové situace, které potřebují financování e, Všichni víme, kolik máme ve víceletém finančním rámci, ale je z toho jasné, že neufinancujeme všechno tak, jak bychom si to, to představovali. Takže možnosti jsou dvě. Buď budeme dělat méně, a to neurčujeme my, to určují členské státy, anebo musíme zkrátka šáhnout do peněženky a přidat peníze. Děkuji. Bien, monsieur Donano, dernier... Pán Donano jako poslední řečník. Eh, děkuji, pane předsedo. Nevím, zda bude platit eh, účet pan Fernandez nebo pan Gejer, ale mm, já, když nezapomenu peněženku, nabídnu, že zaplatím aperitiv. Já myslím, že vystoupení v diskusi ukazují přece jen určité rozdíly mezi námi u těch rozpočtových otázek. Byla to velice zajímavá, bohatá diskuse a aktuální. Děkuji, že bylo slyšení zorganizováno a děkuji zpravodajům, kteří tady vystoupili úvodem. E, finanční rámec je třeba revidovat. Jinou volbu nemáme. To tady zaznělo z mnoha úst. Ale musíme se na to podívat, protože revize v polovině období to nevyřeší všechny problémy. Je třeba se na to podívat trošku dál do budoucna. Jak může Evropa vlastně řeci řešit, co si přeje, co chce udělat. Jedno procento, to už tady zaznělo. Jedno procento HDP, to je opravdu směšné. Federální státy mají, mají e, rozpočty, které jdou od 7 do 16 nebo až k 20 to jde v USA. A jistě Problém je, že s jedním procentem eh, vytváříme mnoho nadějí. To je prostě jako takové prasátko, do kterého spoříme v EU, říkají si občané. A budeme tedy teď chtít využít peníze z toho prasátka. Ale já eh, mohu říci, že jsem se zabýval eh, zprávou eh, peněz ze strukturálních fondů ve Francii a vím, že jsou tam velká očekávání a to pak vyvolá i velké frustrace. Jak tedy řešit tuto problematiku? No, krize se hromadí, je tady zemědělská krize zhoršená ruským embargem, pak je tady Eh, prostě krize, která se projevuje na úrovni členského státu a přenese se to pak i do Evropy eh, tlakem na evropský rozpočet. Snažíme se prostě obejít eh, evropský rozpočet tím, že vytváříme různé mimorozpočtové nástroje. A taková mimorozpočtová aplikace, no tak ta potom uniká demokratické kontrole, pod které podléhá rozpočet. Musíme chápat, že Evropa potřebuje větší solidaritu a také větší rozpočet pro tu solidaritu. Jistě záleží na tom, co se s rozpočtem dělá e, oproti těm e, orientačním směrům. To je třeba chápat. Občané jsou připraveni chápat, že otázka mladých v Evropě je velice důležitá, zásadní. Zaměstnanost mladých, mobilita mladých, v Evropě jsou zásadně důležité. A když toto vysvětlíme, tak občané jsou připraveni chápat, že je třeba mít eh, jiný systém mm, naplnění eh, zdrojů rozpočtu. No jistě, budou to nakonec vždycky občané, kdo to zaplatí. No, to je ovšem otázka, jestli tomu tak opravdu je. To je třeba ještě dokázat. Reaguji na to, co tady bylo řečeno, eh, co řekla Jovanka. Eh, najít evropské zdroje, které by se nedotkly občanů by bylo třeba najít. A i když se to dotkne evropských občanů, tak když se zajistí návratnost těch investic, no tak pak jsou to dobré investice. Není možné zůstat v současné situaci. Je třeba pokročit ve vlastních zdrojích. Je třeba vytvořit solidárnější Evropu, která bude reagovat na krize, které, eh, kterými procházíme. Děkuji. Eh, dovolíte, abych také já teď něco řekl. Eh, především chci samozřejmě poděkovat našim expertům, kteří velice dobře eh, zapadli do tématu diskuse. Máme jednu jistotu. Situace nezaplacených faktur bude od roku 2018 velmi palčivá. Budou se kumulovat resty, které bude třeba Eh, zlikvidovat a víceletý finanční rámec 2014 až 2020 eh, s 960 miliardami závazků a 908 miliardami plateb. To znamená, že se tady vytvoří dalších 52 miliard rozdílu. To není moc logické, protože jednou přece ty závazky a platby si musí odpovídat, musí se vyrovnat. Pokud je o vlastní zdroje, já jsem pochopil, že je třeba chtít více od daní a méně od eh, daňových poplatníků. A to není jednoduché. Myslím, že eh, je jen velmi málo daní, které by zaplatili podniky a které by se pak nepromítly do cen zboží. 90 zdrojů jde od členských států. 10 jsou cla. A protože EU stále podepisuje dohody o volném obchodu, tak ta cla postupně úplně vymazí. Asi se e, budou muset vymyslet nějaká nová cla, která budou vyjadřovat poplatky za CO2 na hranicích Evropy. Tak já nevím, Eh, dokonce i daň z finančních transakcí. Ve Francii byl schválen text, který řekl, jsme pro tuto daň eh, z finančních eh, transakcí a budeme ji aplikovat, až to bude aplikovat celý svět, protože málo co se tak dobře delokalizuje jako právě finanční transakce. No, když vytvoříme finanční transakce, tedy daň z finančních transakcí v zóně euro, vše se přesune do Londýna. Prostě jsou daně, které mohou snadno vyvolat delokalizaci zdanitelného zboží. A jestliže jednou budou takové vlastní zdroje, tak prosím dejme pozor na to, jaký dopad to bude mít na daňové poplatníky. Budou-li evropské daně, o kterých bude eh, hlasovat Evropský parlament a tím se stane v plném slova smyslu právoplatným parlamentem, protože bude hlasovat o daních. No tak pak musíme dohlédnout, aby členské státy snížily e, své vlastní daně, aby se to vyvážilo a e, bude to znamenat, že se jim sníží daňové výnosy, ale o to se sníží také jejich převody do Bruselu do rozpočtu. Pokud jde o náš rozpočet, tady je otázka, jakou pravomoc jsou členské státy ochotny převést na Unii. A skutečně přidaná hodnota by byla právě taková. To, že se převede pravomoc na Evropskou unii, bude to znamenat, že výkon této pravomoci bude eh, stát méně peněz a bude účinnější. To je ten eh, problém do diskuse ehm, ty peníze, které vybírají státy, jsou na pokrytí nákladů na provádění jejich pravomocí. A tady právě je otázka, jak to bude vypadat, když se to převede do EU. A já myslím, že ještě v mnoha oblastech členské státy se velice trvají na své svrchovanosti, na svých pravomocích a to často i s rizikem, že prostě ukáží zcela jasně, jak ty pravomoce nejsou schopny naplnit. Eh, když je tady 100 eh, jednotek na výdaje, 90 se jich vrací do členských států v podobě eh, zemědělských fondů, 40 jednotek a další sociální fond a podobně. Takže členské státy posílají peníze do Bruselu, aby pak ty peníze jim zase přišly zpět. To, že to projde Bruselem, znamená to, že je to nějak dále zhodnoceno. To, že to prochází Bruselem, je často velice špatně eh, přijímáno v členských státech, protože je třeba respektovat určitá nařízení. Ve Francii například to, že musí respektovat nějaká tři nařízení, aby dostali nějaké peníze z Bruselu, to ve Francii nesou velmi, velmi těžce takže budeme mít eh, jednou rozpočet, který bude zajímat evropské občany. Eh, Jose Manuel nám řekl, že si evropští občané neuvědomují, eh, jak velký je ten rozpočet. Členské státy právě také říkají, ještě, že tady máme zástupce členských států v radě, jinak by Evropský parlament rozhodl o takových výdajích, že by ten rozpočet byl hrozně vysoký. V každém případě naše úkoly v, tomto, v této revizi jsou velice zajímavé. Úkol našich dvou zpravodajů je veliký. Bude velice zajímavé eh, sledovat to. Členské státy by nám rychle měly také dát na vědomí, co oni chtějí udělat od toho přeskumu v polovině období. Já ještě dám slovo našim třem expertům, než ho dám eh, pak následně oběma zpravodajům, aby mohli reagovat na to, co tady zaznělo v debatě. Pan Lekaše jako první. Děkuji, pane předsedo. Já si jen vrátím k jedné věci. Já souhlasím s většinou toho, co tady zaznělo od mnoha řečníků o tom, jak naléhavé je vyřešit řadu problémů, jak je tady otázka vlastních zdrojů a podobně. Já bych se rád vrátil k tomu, co jste právě řekl, k tomu, jak to vnímají občané. Argumentace, kterou jsem přednesl z hlediska vlastních zdrojů, se právě snažila ukázat, že je třeba občany lépe informovat, aby si uvědomovali, jak vypadá evropský rozpočet, jak se o něm rozhoduje a e, tato rozhodnutí e, musí také odpovídat těm prioritám, které byly e, stanoveny v celé EU, například strategie 2020, horizont 2020. Já především chci říci, že zkrácení víceletého rámce na pět let stejně jako otázka vlastních zdrojů, vyžaduje větší transparentnost, větší viditelnost, lepší pochopení eh, evropského rozpočtu. A vlastní zdroje by právě toto vnesly, stejně tak jako zkrácení na pět let eh, by také k tomu vedlo. A rád bych eh, řekl, jak to vnímají občané ve Francii, nevím, zda je tomu i v jiných zemích stejně, ale ve Francii se o víceletém finančním rámci diskutuje v tisku jen málo. Ale když to vidíme v tisku, tak prostě vidíme, že se hovoří o evropském rozpočtu schváleném v roce 2013 900 miliard. Hovoří se o tom celém sedmiletém období. A všichni si řeknou 900 miliard, no to je strašně moc peněz. A nikdo si neuvědomí, že je to na sedm let a že je to třeba vydělit Eh, sedmi, že tedy v tom roční perspektivě je to tak mnohem méně. A když to ještě rozdělíme těmi 500 miliony eh, evropských občanů, tak vidíme, že je to na jednoho občana na jeden rok velmi málo peněz. I tady je tedy možné postupovat pedagogičtěji vůči tisku, sdělovacím prostředkům občanům. Po odhlasování rozpočtu udělat tiskovou konferenci, tak tam naštěstí e, také Evropský parlament má svou tiskovou e, službu a vlastně tam nejsou prakticky žádní novináři, jsou tam jenom pracovníci této tiskové služby. Je třeba občas od času spustit nějakou krizi, jak to dělá pan Cameron. No, 900 e, miliard, to je suma, kde musíme pochopit jednu věc. To je zhruba roční rozpočet Francie. Eh, no zhruba stejná suma, ne úplně. A francouzští občané mají pocit, že rozpočet Evropské unie je zhruba stejně velký jako rozpočet Francie. A ono tomu tak není, protože tady hovoříme o sumě na sedm let a srovnáváme to s francouzským rozpočtem na jeden rok. Takže, no, kdybychom to snížili na pět let, tak by to bylo lepší. Ano, ale pět let by také umožnilo lépe eh, ano, samozřejmě i ta suma by pak byla nižší, ale hlavně by to umožnilo eh, jasněji vidět eh, ty cíle. Proto si myslíme, že otázka vlastních zdrojů by měla být opravdu přímo v jádru těchto úvah. Ne jen proto, že nějakým kouzelným proutkem eh, nahradíme příspěvky státu vlastními zdroji a vše vyřešíme, tak to není. Ale je to přece jen určitá možnost eh, zajistit demokratičtější, transparentnější diskusy o rozpočtu. Thank you to Děkuji. Eh, člověk skutečně trpí, když poslouchá jenom těm komentářům. Ehm, několik odpovědí. Nejprve ale chci říci jednu věc. Uvědomujete si, že členské státy platí 0,7 eh, ADP za rozvojové, na rozvojové cíle milénia. Jediné, které to splňují, je mm, zemí Dánsko, Británie. Toto mě překvapuje, protože to je vyšší než jejich čisté um, ty zůstatky, takže, ale nikomu to nevadí, takže tady je skutečně problém. Ten problém není, že ty státy nejsou ochotny platit na věci v jiných zemích, ale je to něco jiného. To je jenom takový signál. Druhý, druhá věc. Dojem um, z velikosti rozpočtu podle Eurobarometru před několika lety jedno číslo bylo, z toho jsem měl téměř um, infarkt v Británii, si pr- průměrný občan myslel, že dávají 30% HDP do Bruselu. To byl průměr. Nikdo ale nevěděl, že to bylo 1%. Ignorance, která je vyvolávána účelně je významná. Státy, které jsou více, řekněme, evropské, tak ty občané toho vědí víc. Důvody jsou jasné, ale je třeba to zohledňovat. Někteří lidé říkají, že evropský rozpočet roste a roste. Od roku 2000 ten podíl eh, GNI klesá. Včetně rozšíření Evropská komise skutečně tam odvedli neuvěřitelnou práci, že rozšířili o chudší země a zůstalo to stejné, nebo to kleslo. Eh, pak ale ty facility pro Turecko, Afriku, Sýrie, ano, ale vy říkáte, že členské státy ne, by nezaplatili? Ty krize tam jsou a někdo to musí zaplatit, ať je to rada nebo eh, je to vytvořením nějakého jiného rozpočtu na jiné planetě, tak by to zaplatili takže obvinovat EU za věci, které by stejně zaplatili a nekoordinovaně, to je trošku brutální. Takže tady problém s komunikací. Musím říci, um, odpovědět na otázku, jaká je přidaná hodnota EU. Podívejte se na cíle 2020. Tam začneme. Jsou ta opatření v souladu s těmito cíly. Za druhé, je to přes hranice. Skutečně je skvělé, když financujete lokální kulturní akce, to je v pořádku, ale na to jsou i národní rozpočty. Není možné říci, že to je všechno evropské, protože to je hezké. Hezké to je, ale evropské to není. V mnoha oblastech ta přidaná hodnota je pochybná zda je to evropské nebo ne. Existuje to, protože se to dojednalo v 80. letech. Některé věci můžete říct si jasně, někde to není jasné, dá se to diskutovat. E, další věc. Rozpočet, někteří mluví o chybách, máme problém s image. Jednu věc řeknu, to mi řekl e, specialista z USA pro rozpočet a ten řekl následující Evrop, účty Evropské unie jsou jedny z nejtransparentnějších a nejlepších na světě a nejlepší standardy. Je to, jsou to jedny z mála, které dodržují mezinárodní účetní standardy. Mimochodem Británie by eh, ne, eh, zamítala rozpočet každý rok, kdyby měli stejné kontroly, oni je nemají. A to je platí pro řadu zemí. Takže je hezké si stěžovat, ale já jsem skutečně šokován, když se podívám na ten systém, je to skandální, jak eh, lidé kritizují rozpočet a přitom to je jeden, jeden z mála, jenom osm zemí má podobně kvalitní postupy. To je důležité. Dále špatný management eh, rozvahy v členských zemích. To je závažný problém. Bez dobrého managementu účtů v národních zemích je má problém i eurozóna, protože účty e, státy se nevedou dobře účetnictví. Musím říct, že mě z toho, e, když se dívám na ta čísla, na ty problémy, tak mi vlasy vstávají hrůzou na hlavě. Um, další věc. Ne všechny země toho využívají dobře. Tady je vždy příležito, e, náklad příležitosti. Eh, financování výzkumu se odhaduje, že vytváří 13 krát více investic, včetně projektů, které selžou, ty, které jsou úspěšné, tam je ekonomický dopad asi 13 násobku té investice. To jde přímo do ekonomiky. To je důležité. Já jsem vám ukazoval obrázek, kam ty peníze jdou, takže to je skutečně um, pochybné říci, že toto nefunguje. Podívejme se na eh, náklady na příležitosti. Pak, co se týče výzkumu, nevidím tady protiargument. Všichni vědci v Britán tisíce podepsalo, že jsou proti exitu. Řekli, že tam je spolupráce, sdílení a podobně. Podívejme se na vědce ve Švýcarsku mají problém, protože nejsou v horizontu a nemají stejnou spolupráci. 150 vědců přišlo a, a, a tedy podepsali t, proti, ale ti byli na BBC. Vždy se to někomu nelíbí a všichni ty ostatní tam nebyli, takže to je problém image. A poslední problém, to se některým nebude líbit, musím říci, že když máte rozpočet jako EU a máte je mi líto, ale podívejme se na rozpočet. Přidaná hodnota. Přečtěte si moji zprávu z roku 2007 o zemědělské přidané hodnota. Je možnost definovat přidanou hodnotu. Mám to na prvních dvou stránkách. Byl jsem kritizován, téměř mě uškrtili. To je definice OECD přidané hodnoty. Já říkám, máte rozpočet, který se platí na základě částek opatření výpočtů. 82 až 92 průměrné produkce v oblastech. Pak se to všechno mění eh, za ty roky, eh, přejmenovává a nyní platíme něco, co tvrdíme, že je na něco jiného a distribuuje se to um, takže to nepodporuje ty, které chceme podporovat. Ano, kulturním sektoru. My potřebujeme, potřebujeme e, eh, českou politiku, ale musí být jasné, kdo platí co. Aby, když něco jde z, z Bruselu do Francie a zpátek, tak to má smysl a eh, ale jinak to je cirkulární plýtvání. Eh, můžete mít společné platby, ale odkud ty peníze přijdou? Z Bruselu to je něco jiného. Můžeme využít příklad kohezní politiky a hledat řešení. Ono by pomohlo bez, bez změny distribuce, ale nikdo mi nemůže říkat, eh, zemědělství je přidaná hodnota, to je v pořádku. Farmáři, eh, zemědělská politika je důležitá. Viděl jsem mnoha firm, neříkám, že zemědělství není důležité, ale způsob, jak se distribuují ty prostředky, má málo společného s tím, co říká politika, jak říkáme, že by se to mělo dělat. To je jeden z e, důvodů revize. Mnozí o tom nechtějí mluvit, ale je třeba to říct, je mi líto. Euh, de Politika distribuce e, není samozřejmě e, politikou automatické distribuce. To je ovšem téma pro zemědělský výbor. Pan Dominik. Uh, uh, Děkuji vám, pane předsedo. Já souhlasím s tím, že komunikace EU veřejnému mínění komplet selhává v Evropě. A bohužel už celá léta No, celá léta se EU obvinuje z toho, co všechno je špatně v jednotlivých státech. A nikdo si v podstatě nepamatuje, že EU utratila daleko více pro EU 15, než utrácí pro EU 28. Když se projdete kdekoliv, tak to nikoho ani nenapadne. Ale Na druhou stranu eh, lidé zkrátka neví, že za sebe utratili víc a myslí si, že vlastně je jim stále hůř a hůř. To je takový složitý argument. Čeho dosáhnete více penězi, že jsou lidé šťastnější? Takže to stávající řešení, že se jenom škrtá, podívejte se, kde jsme teď, pomalá ekonomika, skoro nulový růst, ztrácíme mezinárodní význam. Toho jsme dosáhli. Takže já si nemyslím, že tímto review nebo tímto revision, nebo ať už tomu říkáme jakoliv, nic moc nezměníme, ale je potřeba využít ten, těch zbylých pár let, abychom připravili skutečnou řádnou diskusi o budoucnosti víceletého finančního rámce. Souhlasím s některými argumenty, co jsem slyšel, že tedy například evropský rozpočet je plný paradoxů. Samozřejmě, celá léta mluvíme o tom, že musíme zlepšovat EU, vytvářet moderní ekonomiku, investovat do výzkumu a vývoje a zároveň utrácíme 40 rozpočtu na zemědělství. Konec. A kdykoliv diskutujeme o evropském rozpočtu, první věc slyšíme, ne víc než 1% a na zemědělství nešahejte. Ale jinak si dělejte, co chcete. Což je naprosto absurdní. Když budeme takto pokračovat a se stejným přístupem půjdeme do příštího finančního výhledu, tak je to ztráta času. Eh, diskutujeme o vlastních prostředcích, eh, zda je máme nebo nemáme mít. Samozřejmě o tom potřeba diskutovat je, ale opět i dnes se objevil velice zajímavý příklad. Jaký je postoj členských států? Pokuty a penalizace. Ano, skutečné vlastní prostředky jdou jenom do národních rozpočtů, takže dokud budeme mít just retour, jakožto prenominantní politiku e, v rozpočtu EU, tak můžeme jakkoliv zapomenout na jakékoliv takovéto řešení. Protože ať už najdeme jakýkoliv zdroj, tak okamžitě národní experti začnou porovnávat, kolik oni vydávají účetně do rozpočtu EU a kolik z něj dostávají. A okamžitě to pak vyhlásí všem občanům. Podívejte, nás d- uvalit na vás tuto novou daň, abychom platili účty Bruselu. Oni nikdy neřeknou, podívejte, když budeme přispívat trošku víc, dosáhneme toho a toho a toho a ty peníze na to zkrátka potřebujete a budete víc v bezpečí, budete šťastnější a tak dále, a tak dále. A to samé platí o nových finančních nástrojích. Jde pouze o jaksi vycizelování evropského rozpočtu, ale evropský rozpočet jako takový tím nezachráníme. Problémy tím nevyřešíme. Samozřejmě je o tom potřeba diskutovat, protože věci se mění, situace se mění. A i já si všímám, že členských státech eh, se objevují posuny, protože členské státy dostává, dostávávaly hodně grantů, ale teď vzhledem eh, k domácím omezením využívají jiné nástroje, potřebují zkrátka něco jiného kvůli rozvoji nebo kvůli problémům nebo kvůli čemukoliv, ale mění se to. Takže je potřeba nabízet širší paletu nástrojů a je potřeba pamatovat na to, a to už je má poslední poznámka, že politiky mohou být úspěšné pouze budou-li mít dostatek prostředků na plnění. Nemá smysl svolávat další evropský summit a říkat, no něco je potřeba udělat a doufejme, že to někdo udělá a tím skončit. Protože máme jedno procento, nemá smysl říkat EIB, že musí začít financovat dodatečné výdaje. Bohužel, někdo kdysi rozhodl, že EIB musí podléhat nejlepším bankovním praxi. Oni jsou banka AAA, musí respektovat riziko, musí respektovat svůj kapitál. Oni nejsou instituce, které můžete poslat své zbylé účty, aby vám je zabránila. To ne. Takže my skutečně potřebujeme v EU zásadní debatu o tom, co vlastně chceme. Chceme-li skutečně řešit evropské problémy a tím pádem za ně zaplatit, anebo zda Chceme zachovat ten jednoprocentní rozpočet pro Evropu. Děkuji. Merci. Alors... Děkuji vám. A já dám ještě slovo oběma zpravodajům na závěr našeho slyšení, ale vzhledem k tomu, že tady je pan Sikerský z eh, výboru pro zemědělství a pan Dominik tady téměř provokativně zmiňoval právě zemědělství. Ptám se, zda chcete vystoupit na eh, aspoň krátkou chvíli. S Já budu stručný, pane předsedo. Já jsem si eh, tuto debatu vyslechl s velkým potěšením. Konec konců s panem Olbrichtem jsme řešili ve stejném výboru práci na tomto finančním výhledu, ale já jsem tady slyšel, že zemědělství je posvátnou krávou, já jsem na to, kdybych na to byl nereagoval, no tak si myslím, že to by pro mě bylo špatné vysvědčení a proto jsem se přihlásil o slovo. Chtěl bych reagovat také na to, co říkal pan Dominik. Eh, velice stručně bych rád řekl, že společná zemědělská politika jako první evropská politika zajistila bezpečnost potravin. Šlo o dostupnost a kvalitu potravin. Pan Dominik už také není nejmladší a myslím si, že si poměrně dobře vzpomene, že když jsme ještě v, Kol- v, Ko- v Polsku měli eh, komunismus, tak jsme měli potraviny na poukázky a konec konců v dobách války eh, měli poukázky na potraviny skoro všude v Evropě. Zemědělská politika se vyvíjí, mění se. Je v ní mnoho zeleného. A dnes to je skutečně politika ekologická, nejen čistě zemědělská. A nakonec eh, příjmy zemědělců jsou zhruba ve výši dvou třetin příjmů jiných skupin e, osob v EU. Máme málo mladých zemědělců do 30 let a tím se nacházíme v situaci v zemědělství, která vypadá tak, jak vypadá. My si chceme tento model zachovat. Je přátelský vůči životnímu prostředí. Máme společné hodnoty, které jsou zemědělstvím spolu vytvářeny. A zároveň máme klesající ceny potravin na celém světě. V předchozím roce to, bylo, to byl pokles o 19% a tento pokles cen je sice dobrý pro spotřebitele, ale Nesou ho na svých eh, ramenou zemědělci. Ne obchody, ne spotřebitelé, ale zemědělci. Představte si situaci na zemědělském trhu. Já jsem byl před dvěma týdny na jednom eh, veletrhu ve Francii. A tam jsem eh, zaslechl, že i ve Francii si na tu situaci mnoho zemědělců e, stěžuje. Zrovna včera jsem byl ve Slesku, mluvil jsem s tamními zemědělci. Na nedávném zasedání zemědělské rady byl komisař Hogan žádán, aby se víc staral o zemědělce. No a na úplný konec bych chtěl říci, že pan Hogan se sejde Eh, s našimi lidmi a bude s nimi mluvit o tragické situaci v zemědělství. Ve Štrasburku jsme o tom mluvili. V pondělí má být rada pro potraviny. A, no a na závěr, tedy ještě jednou na závěr bych rád řekl, že my se musíme soustředit na to, z čeho společná zemědělská politika všeho dosáhla. Samozřejmě teď jsou vnější vlivy, eh, světové ceny a tak dále, ale s tím nic neuděláme. Merci. Ano, to tu mělo zaznít a zaznělo. Děkuji. Vaše vystoupení tady ovšem od pana Dominika vyvolala potřebu reagovat jenom na 30 vteřin. Just a short reaction, Mike. No, já bych jenom stručně zareagoval. Já jsem myslel dvě svaté krávy. Jedno procento. Já nejsem proti zemědělské politice jako takové. Ani nechci diskutovat eh, tu částku. A bychom měli eh, ale bez mm, mm, debatu důkladnou debatu, o rozpočtu a něco z toho vyloučit. Ehm, my potřebujeme diskusy, nejsem proti, nemám názory na to, kolik je potřeba, ale říkám, buďme otevření a diskutujme o všem podle potřeb. No, ano, s tím můžeme souhlasit, ale umožníme také dohodu mezi producenti. Eh, dohodli se producenti ropy a zvýšili si ceny, takže eh, vlastně bylo by asi třeba, aby se čas od času umožnilo producentům mléka, aby se dohodli, kolik toho vyrobí. A teď se obracím na naše dva zpravodaje. Ti mají před sebou velký úkol. A ještě jednou děkuji expertům. Paní Toma začne. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem kolegům i našim hostům. Já samozřejmě nemůžu všecko schrnout, co tu zaznělo, to je prostě nemožné. My se budeme maximálně snažit eh, zohlednit vše v našem návrhu zprávy s panem Olbrichtem. Ale abych se trošku zapojila do diskuse a reagovala na to, co tady zaznělo. Především myslím, že je tady jedna věc velice jasná v mysli všech. Nemůžeme eh, prostě směšovat tady tuto revizi s budoucím eh, finančním rámcem. Některé věci v revizi možné udělat je. Tím chci říci například eh, přenést všechny otázky až na příští finanční rámec, to by byla chyba. Musíme si rozlešit, co je možné udělat už dnes a co je třeba udělat až v budoucím finančním rámci. Ale jednu věc bych ráda řekla a ta tady nezazněla. E, ti první, kdo udělali revizi, vlastně tak trošku mimo ten rámec. To jsou vlastně právě členské státy, ty vlastně dělají tu revizi neustále tím, že vytvářejí nové a nové nástroje. A Eh, přináší změny. To je třeba jasně připomenout teď v polovině období. A pak zcela se připojí k panu Dominikovi. Vzhledem k tomu, jaké jsou priority a jaké byly původní priority víceletého finančního rámce na začátku, a vzhledem k politickým okolnostem, které na nás nezávisí, Můžeme říci, že nemáme rozpočet, který by rozměry e, odpovídal těm potřebám. To je jasné konstatování. A musíme při nejmenším říci pravdu našim voličům. To je to minimum, co musíme udělat v rámci tohoto, této revize. A já se připojím k tomu, co řekl pan Lekaš, Potřebujeme transparentnost, potřebujeme více demokracie a musíme říci pravdy, které lidé neznají. Pravdy o číslech, o tom, že, jak říkal pan Geyer, eh, ti, eh, co tady vlastně neustále požadují zvýšení výdajů, to není parlament, to je rada. My jen reagujeme na to, co tady většinou ze samitu přichází z rady. A my vlastně pak reagujeme na to, co bylo ohlášeno na samitech Evropské rady a e, k tomu hledáme prostředky. Rozhazovační nejsme my, vlastně ty členské státy sami e, tady nejsou dostatečně odpovědní, protože jejich slova neodpovídají činům. My jsme odpovědní vůči našim voličům, my jsme odpovědní v oblasti rozpočtu a musíme říci, že když rada nebere vážně své odpovědnosti, musíme to odsoudit. A já nebudu všechno vyjmenovávat, ale nejdříve přidaná hodnota. To ještě, k tomu ještě bude diskuse. Musím říci, že já jsem opravdu zmatena ne proto, že bych nevěřila v přidanou hodnotu Evropy, ale proto, že přístup k přidané hodnotě eh, se velice liší mezi jednotlivými subjekty. Je to subjektivní. A zaznělo to tady. Kulturní akce nepřináší přidanou hodnotu, takže můžeme vlastně jít až do konce Eh, celého tohoto uvažování, například multikulturalismus, eh, multilingvismus, to jsou přece evropské hodnoty. A to, že pomáháme akcím, které by jinak nebyly prioritou v určité zemi a přitom to eh, přispívá k určitému spravedlivému rozložení kulturních hodnot, to je správné. Zemědělství. Já jsem slyšela, co řekl pan Dominik. Ale jisté je, že i na to můžeme mít různé názory. Můžeme se domnívat, že ano, eh, potravinová soběstačnost Evropské unie je velice důležitou hodnotou. Stejně tak jako energetická soběstačnost by ostatně měla být také takovouto prioritou, přitom se o tom rozpočtově příliš nemluví. Přidaná hodnota je hold něco subjektivního a může se že prostě to jsou um, otázky eh, poměru sil, ale bylo by dobré znát i nějaké objektivní aspekty, které by bylo možné vypočítat matematicky i u té přidané hodnoty. Ano, eh, to eh, je celá, celá, ta, celá ta diskuse, která by se mohla opakovat třeba na téma cyklostezek. No prostě tam, kde neexistuje nezaměstnanost mladých, tam asi není přidanou hodnotou eh, snažit se eh, zvýšit zaměstnanost mladých, ale naopak eh, jinde je to velice velkou přidanou hodnotou, včetně otázky zvětšení mobility mladých. Takže je to subjektivní a to nejenom zeměpisně, ale je to i subjektivní z hlediska mm, politického postoje. A když dovodíte, Izabel, nestačí jen vynaložit peníze pro mladé. Důležité je, aby ta vynaložení peněz mělo určitou přidanou hodnotu. Ano, to je pravda, ale i tady je třeba sledovat, z jakého hlediska se na to díváme. Když vezmeme iniciativu pro mladé, tak tady bude hodnocení komise, která nám řekne, zda to funguje, zda tady je přidaná hodnota. Představme si, že bude při hodnocení konstatováno, že ten výsledek není dobrý. Co bude třeba udělat? Změnit eh, eh, rozhodnutí anebo úplně zrušit tento výdaj. Ať už je to tak či onak, ať už je to odborná příprava či něco jiného, prostě zrušit tento rozpočtový výdaj nemůžeme. Je třeba změnit podmínky, za kterých se provádí. Takže ta rozpočtová potřeba zůstává stejná, ale někdy je třeba změnit eh, podmínky, ve kterých eh, probíhá. A teď otázka vlastních zdrojů. Škoda, že už pan Fernandez tady není, ale já myslím, že ten eh, příklad pana Fernandeze byl velmi zajímavý a zaslouží si další promýšlení. Prostě ten, kdo to platí, ten o tom rozhoduje. Je to tak. Vždycky to tak bylo. Ve všech situacích. A ve všech eh, společenstvích. Prostě kdo platí, ten rozhoduje. A právě proto, pane Dominiku, myslím, že tady z tohoto hlediska jsou vlastní zdroje důležité. Protože dnes, eh, kdo platí? Platí soubor členských států a tudíž členské státy rozhodují a to je logické. Nemůžeme jim to mít za zlé, nemůžeme jim to vyčítat, že hájí to, co považují právě členské státy za důležité. Přistupují k tomu stejně jako k e, národnímu rozpočtu. Struktura těch zdrojů pak ovlivňuje i ten zbytek, včetně ty výdaje. A tak tedy nedívme se, dokud struktura rozpočtu bude z 80 či 90 myslím, že je to 90%, eh, z, na z mm, domácího produktu, eh, tak to bude takto prožíváno a takto vnímáno. Bude to nevyhnutelné, že to bude takto fungovat a budeme mít stále tento problém té legitimity i parlamentu při vyjednávání. Já myslím, že pokud jde o vlastní zdroje. Ještě poslední poznámka. Dokud nebudou vlastní zdroje, bude stále ze strany rady takový názor, že členské že, že vlastně Unie tady používá platební kartu někoho jiného, platební kartu členských států a stále bude rozpočet poddimenzován. Jedno je důsledkem druhého. Takže nám tady zbývá opravdu hodně práce, pane předsedo, jak jste řekl, ale současně a tím už končím. Když my, Evropský parlament, nebudeme ambiciozní, odvážní eh, v této revizi, pak si můžeme být jistí, že k ničemu nedojde. Nebude nic. Ani komise, ani rada nebudou mít ambici eh, pro EU věci změnit. Takže my tady máme velkou odpovědnost. A já myslím, eh, že eh, je to tak, že nebudeme-li chtít velký večírek, nebudeme mít ani to malé přátelské setkání. Pan Olbricht. Ano, dovolte mi pár poznámek na závěr, už se nám to chýlí ke konci. Takže za prvé, děkuji našim expertům za jejich komentáře a analýzy. Jak jste si všimli, rozpočet reflektuje politické názory. Takže v podstatě logicky můžete argumentovat, jak chcete, a někteří politici vás prostě nebudou poslouchat, protože oni mají vlastní představu. Například vy říkáte, že to, takové to bilanční myšlení dnes neplatí. Odpověď bude, proč máme eh, tu, ty, ty bilance? Otázka je, má politika soudržnosti výsledky? Odpověď bude, proč je ta politika soudržnosti důležitá? Vždyť přece není. Takže to je takové paralelní myšlení. Někdo argumentuje a někdo jiný má politické stanovisko. Zkrátka, někdo je buď proevropský nebo protievropský. Tečka. Někdo, kdo je proevropský, vám řekne, máme priority a potřebujeme peníze tyto závazky naplnit. To je ten proevropský přístup. Antievropský přístup je, nemáme peníze na priority, musíme se škrtat priority. To je poměrně jasné. A tato debata se vede tady v parlamentu. Problém je, že některé členské státy, které se prezentují jako velice proevropské, se chovají jako antievropské protože navrhují seškrtat priority a seškrtat rozpočet, zatímco prohlašují, že chtějí silnější Evropu. Což je naprostý protimluv. To je eh, jako ten jeden starý eh, polský spisovatel, který řekl, co to je komunismus. Komunismus je připravit se na požár a pak jej založit. Poté, co se na něj připravíte. Tak to je. Někdo chce zničit Evropu krok za krokem a dělá to tak, že ničí její rozpočet. Bohužel mu v tom pomáhají i pro evropské síly, protože oni se bojí um, cokoliv změnit. Takže jaký je závěr pro nás jako pro zpravodaje? Co máme revidovat, co máme měnit? Obecný závěr je nic. Nic, ne proto, že by nebylo co měnit, ale protože to je tak vážné, že tady nestačí jenom dolaďovat věci. Ale to není závěr, který můžeme přijmout. První věc, kterou musíme udělat, je, že Evropský parlament by v naší zprávě by měl naprosto jasně a nahlas říci, jaká je situace. A ta je výjimečná. Musíme řešit ten backlog a jeho dopady. Musíme si jasně říci, že 1% je zkrátka lež. Není to pravda. Už to neplatí. Ano, oficiálně to je 1%, neoficiálně to je daleko víc. To je velice zajímavé, ale nikdo to neříká, že to 1% je jenom jedna složka. Ale zaplaceno už je ve finále daleko více a to je potřeba si říci otevřeně. Za třetí, my budeme bojovat za nadbytky, aby nadbytky zůstaly v rozpočtu. To je, muset, to je potřeba změnit. Je potřeba změnit finanční nařízení. Musíme zjistit, zda to jde. Jde to, je to urgentní, je to urgentní. Tak to musíme udělat. Pokud to neuděláme teď, tak musíme čekat 4 roky. 17, 18, 19, 20. 4 roky. Co se všechno může za 4 roky stát? Ta situace už bude úplně jiná. Je potřeba si naprosto jasně říct, že nemáme dost peněz. Konec není možné ty účty splatit, protože za čtyři roky ten, eh, ty nesplacené faktury už budou tak vysoké, že budeme zkrátka v pasti. Kdo to řekne těm příjemcům, že ty peníze nedostanou? Budeme muset přestat dělat projekty, protože nebudeme moci nic dělat a to anti-Evropa nejpotěší. Oni budou moci říci, vidíte, Evropa už přestala pracovat, protože je to katastrofa. No, my si musíme říct, že ty stropy jsou naprosto umělé artificiální. A nakonec jedna poznámka. My eh, máme zkušenosti z místní, regionální, národní úrovně. Máme v podstatě jednu, jedny, jedny, jednu sadu jednoduchých otázek. Musíme se na ně ptát teď. Nová perspektiva se blíží a musíme se ptát. Jsme mezinárodní organizace, která se rozhodne, platíme 1% a konec. Další otázka, tak co s tím zvládneme? Protože pokud si zafixujeme to 1%, co tím 1% zvládneme? Máme priority, a ty budou jakýmsi dopadem peněz. A nebo to bude naopak. Řekneme si, co chceme udělat a odvodíme od toho, kolik to bude stát a pak vytvoříme roztočet. A pokud to nebudeme hrát takto naprosto jednoduše, tedy priority jsou jedna věc, peníze jsou druhá věc, ale ono to k sobě nepasuje. No tak, co budeme dělat? A pak je tady to známé sdělení, udělejme více s méně, což je úžasné a takové to performance-based budgeting, že ano, jako výkonnostně orientovaný rozpočet. Udělejme více s méně. No, e, této otázce se zkrátka nevyhneme. A ta otázka se blíží. Myslím si já. Něco právě skončilo v Evropě a teď je zkrátka potřeba buď občanům jasně ukázat, jak se věci mají, anebo jim lhát. Taková je naše role. Takže my tu z toho revision nerezignujeme, i když to třeba bude pouze dolaďování. Je to potřeba. Ale v první řadě je potřeba informovat občany. Děkuji. Merci. Merci Janu. Děkuji zpravodajům Janu Olbrachtovi a Isabel Tomas. A děkuji také eh, expertům za, naš, za jejich vystoupení. Chtěl by ještě někdo v bodu různé něco říci? Ne, není tomu tak. Takže ukončíme zasedání a upřesním, že příští zasedání výboru je 4. dubna v Bruselu. Děkuji a zasedání skončilo.